Uh, Dobrý den, dámy a pánové. Jak vidíte, jsem nesmírně potěšen, že máme zde komisaře Nevena Mimicu a proto dám minutku kolegům z tisku, aby mohli fotografovat. Možná i já se na některé fotografii objevím a proto jsem si vzal tu nejbarevnější kravatu, kterou mám. Doufám, že jste si všimli. Dám kolegům z médií minutku a pak poprosím, aby nám tisk uvolnil místo, abych viděl své kolegy poslance, kteří se skrývají za tiskem, ale právě oni se také rádi objevují v médiích. Každý se skutečně oblekl do toho nejlepšího, co má. Děkuji mnohokrát, pánové. Nevidím zde žádnou dámu fotografku. Dovolím si přivítat srdečně vás všechny na tomto zajímavém a důležitém zasedání, které se týká potvrzení ve funkci komisaře nebena Mimici. A je to velmi důležitá příležitost pro parlament a pro celou Evropu. Pro mě je také velkou ctí, že mohu předsedat tomuto zasedání a jsem přesvědčen, že nás čeká užitečná a konstruktivní výměna názorů s designovaným komisařem a poprvé bych oficiálně chtěl přivítat také chorvatské tlumočníky. Budeme zde mít také chorvatštinu Tito tlumočníci jsou v kabině 24, takže já na ně nedohlédnu, ale doufám, že je vidíte vy a můžete jim za Evropský parlament zamávat, protože je to skutečně velmi zácná událost. A ještě než jednání oficiálně zahájím, dovolím si několik formálních aspektů o tom, jak bude slyšení vedeno, o tom, jaké povinnosti komisař má a pár slov na úvod – Rád bych také přivítal ty, kteří nás sledují přes internet, stejně jako všechna zasedání Výboru pro vnitřní trhu a ochranu spotřebitelů se i toto zasedání vysílá na internetu. Proto vítám vás všechny, kteří nás přes internet sledujete, i vás v Chorvatsku. A skutečně se nemohu ubránit a musím říci, že všechna naše zasedání se vysílají na internetu a e, Doufám, že vás bude naše práce zajímat, že budete naše jednání sledovat. Máme také informativní bilten věnovaný naší práci, e, kde se můžete přihlásit k odběru tohoto bilténu. Tolik tedy malá reklama výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. A nyní k hlavnímu tématu. Toto slyšení probíhá ve spolupráci s výborem pro životní prostředí a předseda výboru pro životní prostředí také souhlasí s tím, že eh, tři eh, členové, paní Klás, jako místo předsedkyně výboru Envy a pak další tři poslanci z výboru Envy, aby mohli klást dotazy ehm, designovanému komisaři panu Mimicovi a otázky, které budou klást, se budou týkat problematiky prostředků zdravotnické techniky, ale většina otázek přijde od nás, protože uh, odpovědnost, kterou pan Mimica ponese, pokud jej parlament potvrdí ve funkci, bude problematika spotřebitelské politiky, ochrany spotřebitelů, bezpečnosti výrobku a také řadu dalších úkolů v problematice produktů v oblasti zdraví. To je tedy hlavním tématem práce výboru a podle jednacího řádu parlament hodnotí jmenované komisaře na základě jejich kompetencí, odhodlání a osobní nezávislosti. Ohodnotí také to, jak znají své portfolio a jaké mají komunikační dovednosti. Vím, že přesně na to tež také myslíte a pan komisař je vždy žádán, aby vyplnil úvodní dotazník. Kopie jeho odpovědí byly přeloženy do všech jazyků a jsou vám k dispozici. Máte také prohlášení komisaře o osobních zájmech a angažovanostech a já jsem také dostal dopis od předsedy výboru pro právní záležitosti, který by jmen, jmenován aby ověřil etický kodex a k tomu nemá žádné podněty ani námitky. Pokud jde o naše slyšení, musíme dodržet velmi přesný harmonogram. Chceme totiž umožnit maximálnímu počtu poslanců, aby se ptali a aby měl tedy každý rovnou příležitost se vyjádřit. Za chviličku pozvu designovaného komisaře k úvodnímu projevu, který bude trvat maximálně 10 minut, pak bude 35 minut na otázky. Nejprve dostanou slovo koordinátoři politických skupin a pak bude příležitost pro dodatečné dotazy. Chtěl bych jenom kolegům a komisaři připomenout, časový rámec. Máte maximálně jednu minutu na otázku a doufám, že se vám do té minuty podaří vtěsnat jedna kvalitní otázka. Někdo tam zvládne vmáčknout otázky dvě a někdo tam propašuje i tu třetí. Ale já bych dal přednost, kdybyste položili jednu významnou otázku, pak bude mít komisar příležitost odpovědět a pokud vy chcete ještě reagovat nebo doplnit, doplnit další otázku. Máte 40 vteřin a jistě si vzpomenete z dřívějších slyšení, že dodatečná otázka se musí týkat původního tématu, tématu původní otázky. Pokud tam budete chtít propašovat otázku jinou, bylo by to nespravedlivé vůči ostatním a takovou otázku vám položit nedovolím a pak bude mít komisař vždycky minutu na odpověď. A ještě bych rád kolegům připomněl, že očekávám, že se otázky pro pana komisaře budou točit kolem témat, za něž odpovídá. Samozřejmě patří do širšího týmu a bude se věnovat řadě průřezových otázek, ale chci jenom připomenout, že tento jmenovaný komisař neodpovídá za problematiku potravin, bezpečnosti potravin, tabáku, tabákových výrobků ani problematiky veřejného zdraví. Pokud dokážete elegantně napojit tuto problematiku na ochranu spotřeby, v pořádku, ale otázky, které jasně do portfolia komisaře nespadají, zde nebudou povoleny. Omlouvám se, že jsem vám zde trochu mentoroval, ale myslím si, že pro starý dobrý pořádek se to hodí, abychom získali maximum z našeho slyšení a abychom mohli maximálně eh, odvěřit schopnosti komisaře. V jeho portfoliu eh, jsem musel tyto úvodní poznámky sdělit. Myslím, že jsem nyní vyčerpal vše, co jsem si připravil. Máme zde tlumočení do 23 jazyků, existujících 22 jazyků plus chorvačtina. A kromě toho doufám, že půjde vše hladce. Je pro mě velkým potěšením, že mohu pozvat designovaného komisaře pana Nevena Mimicu, aby se poprvé vyjádřil na půdě výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Děkuji vám, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Je pro mne velikou ctí a potěšením před vás přestoupit, abych vás požádal o souhlas eh, s tím, jak stal prvním členem Evropské komise za Chorvatsko. Je pro mě velkým privilegiem, že jsem nominován jako komisař za spotřebitelskou politikou. Je to veliká příležitost, abychom reálně velice pozitivně eh, ovlivnili život, každý život lidí. Pokud budu potvrzen ve funkci, budu usilovat o úzkou spolupráci s parlamentem. Máme společný zájem zlepšovat zlepšovat kvalitu životů evropských občanů. Je jasné, že máme lepší šanci toho dosáhnout, když budeme spolupracovat. Z tohoto důvodu budu usilovat o budování konsensu napříč politickými stranami a národnostmi. Dovolte mi nyní, abych přešel do rodného chorvatského jazyka jako první designovaný komisař, abych hovořil zde chorvatsky v Evropském parlamentu. Možná to nebude tak historický okamžik, ale alespoň to bude historie pro poslech. Potrošáče i za své, koji jsou... Jedná se o něco, co je velice pozitivní pro spotřebitele a pro všechny ty, kteří pracovali pro to, abychom vytvořili silnou evropskou politiku, která bude ochraňovat spotřebitele. Solidarita ze všech stran, včetně solidarita nového komisaře, eh, pro ochranu spotřebitele a také členů Evropského parlamentu, zejména členů těchto dvou výborů, nám dodává opravdu velkou naději nám a všem občanům, že se nám podaří dosáhnout té správné synergie ve prospěch ochrany eh, spotřebitelů. Solidarita je hodnotou, kterou sdílíme, kterou musíme obhajovat všemi našimi silami, zejména ve stávajícím hospodářském kontextu v době, kdy Evropa musí být sjednocená, aby překonala velké velké hospodářské výzvy. Stávající hospodářská e, situace, to je záležitost, která velice znepokojuje naše spotřebitele. Když jsem v Chorvatsku pracoval ehm, na prvním balíčku, legislativním balíčku ohledně ochrany spotřebitele, tak jsem právě občanům hovořil, aby se starali o takovéto věci. A nyní již budu pokračovat v angličtině. Do... Vidím tu dva, klí, dva klíče rozměry evropské spotřebitelské politiky. První je ekonomický rozměr, který vyplývá z ekonomické e, síly e, spotřebitelů. Spotřebitelské výdaje jsou na 56% HDP v EU. Spotřebitelé tedy hrají významnou úlohu v obnovování ekonomického růzu a růstu a k vedení k inovaci a udržitelnosti mají ústřední úlohu v rozvíjení plného potenciálu jednotného trhu, jak je to vepsáno i do legislativy o jednotném trhu Single Market Act. Spotřebitelé však nejsou jen těmi, kdo nakupují. Druhý rozměr spotřebitelské politiky je sociální. Jde o plnění konkrétních a hmatatelných e, způsobů, jak prospívat spotřebitelům samotným. Trhy zde musí být pro spotřebitele nikoli naopak. To je zejména důležité dnes, kdy mnoho evropských občanů se ocitá v obtížných ekonomických podmínkách. Získat co možná nejlepší hodnotu za každé euro, kunu či jinou národní měnu je zásadním úkolem. Spotřebitelská politika musí e, osilovat o to, aby spotřebitelé mohli získat e, tu nejlepší hodnotu za své peníze, aby mohli e, dosáhnout potenciálních úspor a šetření a efektivně vykonávat svá práva. Pane předsedo, vážné poslankyně, vážení poslanci, já jsem realistický a vím, že čas do konce mm, funkčního období je omezený. Ale můžeme dosáhnout změn v evropské spotřebitelské politice pro naše občany. A pokud budu potvrzen ve funkci, si zakotvit svou práci do eh, evropské spotřebitelské agendy která byla významně spolutvářena parlamentem, zejména výborem IMCO. Já jsem pro tento holistický postoj. Budu eh, chránit agendu, budu spolupracovat s komisaři, zejména s paní místopředsedkyní Reding, abychom neustále bděli nad všemi aspektami spotřebitelské agendy. Moje hlavní priority jako komisaře pro spotřebitelskou politiku lze schrnout třemi slovy konsolidace, spolupráce a komunikace. Za prvé je zapotřebí konsolidovat legislativní rámec. Je tu celá řada významných návrhů na radě a v parlamentu, které ještě nebyly dořešeny, například u zdravotnického zařízení a diagnostiky in vitro, eh, bezpečnosti produktů a bankovních účtů. A já bych chtěl přispět k tomu, aby byla, byly tyto legislativní akty přijaty do konce mandátu. Tam, kde je legislativa již přijata, budu bdít nad správnou transpozicí a implementací. Například je tu otázka řešení sporů a nových ustanovení o kosmetických produktech. Za druhé, chci se zabývat eh, pravidelnou a řádnou spoluprácí pro partnery. Spotřebitelská politika může eh, být prospěšná tam, kde funguje napříč politickými oblastmi. Je zapotřebí, aby byla podporována mnoho různými partnery. Budu se věnovat usilovně této práci samozřejmě v rámci komise. Budu hovořit eh, v kolegiu komisařů jménem spotřebitelů. A vidím zde eh, silná pouta s mnoha dalšími komisaři, eh, jejichž práce souvisí s dopadem na spotřebitele. Také od samého počátku diskuzí o různých iniciativách se chci angažovat, chci podporovat perspektivu spotřebitelů a spotřebitelských zájmů při vytváření politiky jako demokraticky zvolení zástupci evropských eh, občanů. Eh, členové parlamentu budou pro mě klíčovým partnerem, zejména v těchto dvou výborech, kde dnes budu hovořit. Spotřebitelské organizace podle mě jsou zásadním pojítkem se spotřebiteli, je hlavně na členských státech, aby zajistili, že tyto organizace úspěšně spolupracují na národní úrovni. Ale komise také může zásadním způsobem podpořit tuto činnost a já to velice rád budu činit. Také je zapotřebí spolupracovat s mezinárodními partnery, jako je Čína. To je zásadní proto, abychom zajistili, že veškeré produkty prodávané v Evropě, včetně importovaných, plní naše striktní bezpečnostní standardy. Potřebujeme bezpečnost přímo u zdroje. Také chci hledat eh, styky s průmyslem, podporovat efektivní ochranu spotřebitele, zajistit podnikům, že budou moci hrát eh, za rovných podmínek a e, chci jednat s průmyslovými e, představiteli otevřeně a transparentně. Dámy a pánové, spolupráce je zejména významná pro prosazování legislativy. To je oblast, kde si myslím, že můžeme a musíme dosáhnout konkrétních výsledků před koncem roku 2014. Spotřebitelská práva, která nejsou prováděna, v prakticky neexistují. Prosazování se primárně provádí na národní úrovni trhu ale Evropská unie může podporovat a posilovat efektivitu národního úsilí. To bylo velice úspěšně provedeno prostřednictvím sítě národních orgánů zaměřeného prosazování legislativy a těch slavných svípů kontroly webových stránek v určitých oblastech. Mým cílem je také podporovat e, tuto evropskou podporu ještě silněji. Je zapotřebí se podívat na to, jak síť využívat ještě účelně, efektivněji. Můžeme rozšířit jednotlivé oblasti, můžeme stanovit osvědčené praxe a také bych se rád zabýval tím, za ty svípy mohou být rozšířeny eh, dál. Eh, tato opatření by mohla záhy přinést výsledky. A navíc eh, si myslím, že bychom měli využít zprávu o fungování stávajících pravidel mm, prosazování, které jsou na pana příští rok. To si myslím, že veliká příležitost, abychom se podívali na stávající rámec a zjistili, zda skutečně přináší nejlepší možné výsledky. A budu eh, O tomto uvažovat společně s partnery v následujících měsících, dámy a pánové. Mojí třetí prioritou bude, nebo by bylo aktivně a viditelně komunikovat a podporovat evropskou spotřebitelskou politiku. Je důležité hovořit eh, o tom, eh, co a jakým způsobem eh, zlepšuje každodenní život evropských občanů. Eh, to znamená, že potřebujeme více cílenou informaci spotřebitelům, vyjádřenou jasným, jednoduchým jazykem. Potřebujeme informaci, která poskytuje eh, spotřebitelům důkazy a důvěru, že jsou chráněni, že mají jasná, prosaditelná práva. To je mm, zejména důležité pro spotřebitele v zemích, které mají poměrně slabou spotřebitelskou eh, kulturu. Je tu celá řada oblastí, kde mohou spotřebitelé ušetřit. Například eh, v energetice mohou platit nižší bankovní poplatky, eh, kupovat kvalitnější zboží a nebo udržitelnější zboží. Chci využít mého mandátu k tomu, abych společně s jednotlivými partnery posiloval informovanost veřejnosti a zájmy e, spotřebitelů. Tímto e, způsobem e, to může také pozbudit občany, aby hlasovali Eh, příští rok v Evropských volbách. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, spotřebitelská politika se musí přizpůsobit vyvíjící se realitě ekonomické krizi, digitální evoluci a narůstajícímu globálnímu trhu. Pokud mě poskytnete tu příležitost, jsem eh, připraven využívat plný potenciál evropské spotřebitelské politiky. Je to skutečná politika zaměřená na občany, protože se dotýká našeho každodenního života a spojuje Unii s lidmi. A často je právě to odpovědí na otázku našich občanů, co pro mne koná Evropská unie. Děkuji vám mnohokrát. Well, thank you very much indeed, Consumer Designate, for... Děkuji mnohokrát, eh, pane designovaný komisaři, za komplexní projev a nejprve nás čeká kolo otázek od koordinátorů politických frakcí. Dáme slovo Andrasi Švábovi a bude mít jednu minutu na otázku. Děkuji, pane jmenovaný komisaři Mimico. Já bych na vás chtěl nasměřovat následující otázku. Jednou z priorit komise, i jak jste vy sám řekli, zajistit prosazování, to, ten legislativní Single Market Act, tedy akt o eh, jednotném trhu Tady eh, si myslím, že v parlamentu panuje jednotný názor, že v této věci by komise měla činit více, tedy co se týče prosazování tohoto legislativního textu. Vy jste sám podotkl, že si přejete lepší míru prosazování stávající legislativy spíše, než aby se přijímaly nové legislativní texty. To je určitě dobré. Uh, dosáhlo by se tak lepších výsledků. Ale chtěl bych se zeptat, vzhledem k tomu, že váš mandát bude tak krátký, kolik legislativních textů byste dokázal eh, přeskoumat, aby to mohlo opravdu přinést pozitivní výsledky pro spotřebitele v EU a rád bych si vyslechl opravdu i konkrétní případy těch takzvaných SWIPs. Pane komisaři, máte čas na dvě minuty. Uh, Děkuji, pane Švabe, za tuto otázku, která mi umožní rozvinout trochu více ten eh, obecný proces, legislativní proces, což je jedno, jedno z těch klíčových eh, rolí navrženého eh, komisaře. Pokusím se to vysvětlit následujícím způsobem. Politika pro spotřebitele to není eh, jednotná jednorázová politika, je to hodně průřezová politika, která opravdu si vyžaduje rozsáhlou spolupráci se všemi komisaři v rámci sboru komisařů. Ehm, začlenuje se tam celá řada eh, záležitostí, eh, je to provázané nejrůznějšími zájmy a z toho Eh, důvodu mohu říci, že má aktivita se bude zakládat na agendě, spotřebitelské agendě. A proto vidím mou roli jakožto takového ochránce této spotřebitelské agendy a budu se zakládat na těch čtyřech pilířích. V první řadě bezpečnost, tedy bezpečnost produktu a toto opravdu spadá do, spot, do pravomoci zodpovědnosti uh, takovéhoto komisaře, tedy uh, jedná se o zabezpečení zejména potravinářských výrobků. To znamená, budu spolupracovat s oběma vašimi výbory abychom získali legislativní návrhy o těch lékařských výrobcích, o bezpečném balení pro e, výrobky, o dohled nad trhem a také v té věci dohledu, e, bankovního dohledu. A to ještě tedy v rámci tohoto mandátu, mandátu tohoto parlamentu, to znamená první legislativní návrh. Pak Eh, mimo tu legislativní část ještě se soustředím na revizi eh, spolupráce ve věci spotřebitelské ochrany. Již jsme tento proces eh, s členskými, zahájíme tento proces s členskými státy a můžeme tedy společně jít cestou definování lepšího koordinačního rámce pro implementaci a pro vlastně prosazování této legislativy. To znamená více informací, více pravomocí pro spotřebitele si asi bude vyžadovat vyšší míru legislativních textů, nicméně toto je tady velice konkrétní úkol, který bude vykonávat nový komisař pro eh, spotřebitele. Děkuji, pane Švábe, máte nějakou dodatečnou otázku? Ano, děkuji za vaši odpověď, nicméně upřímně, když jsem řekl konkrétní návrhy, myslel jsem spíše lépe prosazované na úrovni členských států, tedy tu stávající legislativu, Děkuji, že je třeba tedy, aby se naše politika lépe adaptovala na novou realitu a přejeme si vytvořit opravdovou spotřebitelskou kulturu. Může se nám to podařit ale ono je často velice složité zajistit i v komisi ten holistický horizontální přístup. Často se vše spožďuje, je třeba tedy na komisi vynakládat nátlak. Já sám hovořím jako zpravodaj o směrnici o spotřebitelských právech. Je třeba se opravdu adaptovat na novou realitu, abychom získali vyšší míru harmonizace, protože spotřebitelé v Evropě vědí, eh, jaká mají práva, ale musí vědět také, jak je používat stát. Pane komisaři, prosím o odpověď. Ano, já jsem hovořil o těch ještě stávajících nedokončených návrzích, a to jak tady v parlamentu, tak na radě. Eh, máme celou řadu legislativních textů, které se dotýkají právě i těch spotřebitelských zájmů, takže pokud budu potvrzen ve funkci, tak bych chtěl tu spotřebitelskou perspektivu opravdu prosadit eh, ve eh, veškeré implementaci legislativních textů. To je prvořadé v prvé řadě také ta směrnice o právech spotřebitelů, pak legislativní texty o e, těch e, nekalých obchodních postupech, e, také legislativa o obchodování online a o zapojení spotřebitelů, to jsou záležitosti jako ochrana údajů, neutralita internetu. To vše by pomohlo vylepšit situaci. Stejně tak eh, se jedná o to, že eh, do, do těch práv spotřebitelů zapojujeme také práva cestujících, celou tu oblast dopravy, to znamená, tady zase budu eh, spolupracovat s ostatními komisaři, kde se tedy jejich portfolie dotýkají oblasti spotřebitelů. Samozřejmě budu spotřebovat s členskými státy a vždy tedy za koordinace s Evropským parlamentem. Děkuji. A nyní Evelyn Gebhardt pro další kolo otázek. Máte minutu na otázku. Děkuji, pane navržený komisaři. Já ještě počkám, než si nasadíte sluchátka. Vy jste na úvodu řekl, že práva spotřebitelů nejsou prosazována nebo že téměř neexistují. S tím mohu více než souhlasit, protože Evropský parlament již dlouho diskutuje o tom, jak lépe zajistit prosazování práv. Například eh, jednou z těch možností by bylo zajistit takovouto možnost na úrovni EU a tady nemám na mysli nějaký americký systém, spíš evropský systém, kde je možné si stěžovat na evropské úrovni a já bych byla ráda, kdyby i v této oblasti bylo něco nového. Děkuji vám, paní Gepard. A děkuji tedy za to, že jste položila tuto otázku, která eh, představuje problematiku kolektivní za jeho zádosti učinění, které je velmi aktuální, kdykoliv se hledají nejlepší možná řešení pro spotřebitele v této oblasti. Ano, pokud chceme získat maximální přínos jednotného trhu a chceme zajistit, aby jednotný trh fungoval, aby lidé mohli nakupovat i přes hranice jednotlivých států, musíme spotřebitele ujistit tak, aby ti to získali důvěru eh, v to, že mohou získat a využít maximálně potenciál jednotného trhu. Právě jakási kolektivní žaloba nebo kolektivní náprava by mohla být určitou cestou k nápravě. Kdykoliv hovoříme o iniciativě, která zatím nebyla ještě oficiálně komisí schválena, a na jejíž přípravě jsem se já osobně nepodílel, musím říci, že by bylo nejen složité, ale také nevhodné zacházet do podrobností návrhu komise k tomuto tématu. Nicméně jsem si tohoto tématu vědom, seznámil jsem se s ním během přípravy na mandát a vím, že komise zanedlouho přijde s návrhem, který se bude věnovat právě této koherentní žádosti o nápravu a to z koherentním a horizontálním způsobem, průřezově tedy tak, jak navrhli eh, parlamentní zpravodajové k této problematice. A pokud budu ve funkci potvrzen, budu se velmi brzy moci zaměřit na návrhy komise a budu se moci věnovat i tomuto tématu, tak, aby se tam odrážely skutečné zájmy spotřebitelů, kteří budou mít možnost žádat o nápravu, aniž by se museli kolektivně soudit, ale ještě jednou chci doplnit, že nejde jenom o to, zda se sníží nebo zvýší počet soudních příspíše, jde o to, aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v to, že jsou na trhu chráněni. I to bude do budoucna součástí mé práce, abych tedy přispíval i k existující práci, kterou komise již na toto téma odvedla. Děkuji. Paní Gepard, ještě jednu otázku. Já jsem se ptala na osobní názor, který máte. Neptala jsem se na to, co připravuje komise, jakožto stanovisko komise. A pokud jsem správně pochopila, v zásadě platí, že jste pro zavedení takového systému. Je tomu tak? Ano, paní Gepard? Já jsem a byl jsem pro systém rámce kolektivní žádosti o nápravu, zadosti učinění, které by bylo zakotveno v systému tak, aby zároveň respektovalo právní tradice a právní systém jednotlivých států a současně, aby odráželo zájmy spotřebitele. A to je něco, za co budu také bojovat, jakmile se návrh komise dostane eh, k nám na stůl, i k vám samozřejmě. A v současné chvíli nemohu přesně sdělit obsah tohoto návrhu, ale jako vždycky já se budu snažit zapojit eh, do této problematiky zájmy spotřebitelů. Budeme mít příležitost si spolu sednout, diskutovat a uvidíme, zda komise a kdy komise předloží tento návrh a do jaké míry bude tento návrh odrážet plné zájmy a očekávání spotřebitelů na to, že budou jejich práva chráněna a že poroste jejich důvěra v jednotný trh. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme ke skupině ALDE. Pan Lokegaard má otázku. Commissioner. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, vítejte do Bruselu. Za politickou skupinu ALDE vám chci poblahopřát k tomuto významnému místu i portfeji. A nyní jako dán chci říci, že e, jako zástupce malé země myslím, že je Brusel tím správným místem, kde má člověk být. Diskuze o nediskriminaci eh, spotřebitelů na základě místa jejich sídla je velice důležitá věc. Podle mne to může mít nešťastný dopad, ale protože to může eh, znamenat povinnost prodávat eh, i tam, kde firma mm, nemá své síly. Kde vidíte eh, tady to eh, schizma, jak se díváte na eh, nediskriminaci v místě sídla? Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Rád bych začal tím, že poukážu na to, že jednotný trh je často fragmentován, segmentován, ať neférovými obchodními podmínkami nebo určitými předběžnými podmínkami, které byly využity či nastaveny některými operátory na trhu. To platí i pro nakupování po internetu nebo nakupování doma či v zahraničí. Máme možnost zjistit různé způsoby segmentace trhu tím, že dochází k diskriminaci podle sídla, podle státní příslušnosti nebo využití zvláštního způsobu platby eh, pro nějakou zemi jenom, eh, jenom kartou anebo omezením na eh, placení mobilem tím se musí zabývat eh, komise společně s komisařem Barnierem, co se týče těchto procesů, ať už je to finanční, oblast finančních eh, služeb nebo plateb. Jsou tu určitá pravidla, která vyplývají ze směrnice o službách, která vedou k nediskriminaci na základě státní příslušnosti či sídla nebo místa bydliště. přijmout to, co ono by mohlo být svý s výjimkou situací, kdy k tomu jsou určitá, určité objektivní podmínky. Je zapotřebí se zaměřit na to, abychom tento rámec měli rozpracovaný tak, aby bylo jasné, co je ospravedlnitelné a co nikoli, co znamená diskriminaci, co nikoli. Ale zmínil jste velice důležité téma pro vnitřní trh. Společně s kolegiem komisařů eh, se musíme eh, této věci věnovat určitě to nejlepší. Děkuji vám za tuto odpověď. Jenom stručnou dodatečnou otázkou. Mohu to chápat tak, že budete na straně malých a středních podniků v této věci? Protože pro mnoho podniků v Evropě je toto velice důležité téma. Ano, děkuji. Jistě. Veškeré úsilí musíme vynaložit na to, aby jednotný trh, vnitřní trh, fungoval pro spotřebitele, ale také pro malé a střední podniky. Protože velké podniky se o sebe mohou postarat. Mají dost právních, odborných znalostí, mohou se zabývat detaily, analýzami eh, pravidel pro bezpečnost či ochranu na trhu. Ale tím, že vytvoříme rovné eh, podmínky ohledně platebních podmínek a eh, dalších pravidel, tak vytvoříme rovné podmínky tedy jak pro malé střední podniky na trhu, tak pro spotřebitele. Děkuji. Jako další eh, paní Rille. Mimica. Děkuji. Já chci poděkovat za váš projev, zejména za to, že hovoříte, zdůrazňujete nezbytnost aplikace legislativy. A když hovoříme o aplikaci legislativy, nesmíme zapomenout na dohled nad trhem. To je velice důležité. Nyní vyčkáváme na návrh komise, tedy ten už dorazil, ale já mám ohledně toho konkrétní otázku. Ten nový návrh komise se zakládá na určitém eh, riziku, na analýze rizik, ale chybí tam ta samotná definice rizika což zase může být <laughs> riziko této směrnice. Co je tady problematické? Ten princip opatrnosti, to je takový základní princip a ten tu nikde nevidíme. Takže má otázka je následující. Bude to něco, eh, co zlepší situaci? Přejeme si něco takového? Uvedu příklad. Například hračky. Každoročně se to opakuje. Vždy před Vánoci, každý rok jsou tu skandály. A to vlastně ohrožuje důvěryhodnost občanů vůči bezpečnosti trhu. Je třeba posílit dohled nad trhem, aby se tady tyto každoroční vánoční fenomény neobjevovaly. To znamená, měla by se se ta každodenní kontrola posílit. Pane předsedo, ještě chviličku, prosím. Eh, byl tu nedávno případ v Německu před soudem právě v oblasti hraček, že se tam omezují Prahy pro těžké kovy. Eh, přeje si komise také zapracovat v této věci? Děkuji, paní Riele, za vaši otázku. Ano, toto je středobodem těch té naší práce v oblasti spotřebitelských eh, práv a ochrany, bezpečnost, bezpečnost produktů, bezpečnost bez, a zdraví spotřebitelů. O hodnocení rizik a harmonizované hodnocení rizik na evropské úrovni nám umožní být maximálně efektivní, pokud to srovnáme s tou stávající situací, kde se tedy to hodnocení rizik provádí podle pravidel jednotlivých národních orgánů. Na evropské úrovni se snažíme vylepšit posílit, propracovat ten rámec, ty určité pokyny pro hodnocení rizik a také musíme vylepšit Eh, spolupráci mezi příslušnými orgány pro dohled trhu, to znamená, aby se vzájemně poučili ze svých zkušeností z nejlepších postupů a aby šířili tyto poznatky, tyto zkušenosti v rámci celé té sítě těch jednotlivých národních eh, eh, dohledových orgánů. Také se snažíme vylepšit ehm, spolupráci i v v průmyslu, mezi podniky, aby byli ochotni přijímat právě ta pravidla pro výrobu bezpečných výrobků. Ty iniciativy nebo ten návrh se dotýká celé řady oblastí, eh, kde je tedy cílem vylepšit eh, koordinaci Eh, na národní i na evropské úrovni a vlastně nám jde i o vytvoření takového fóra těch národních eh, dohledových orgánů, kde budou tedy vzájemně diskutovat, vyměňovat si zkušenosti a vytvoří se tedy takové bezpečné prostředí pro produkty na evropské úrovni. Ještě dodatečnou otázku, paní e, eh, Ril. Ano, ano, ale úplně přesně jste neodpověděl na tu otázku, jak si přijedete definovat riziko. Ano, určitě je dobré, aby neexistovala fragmentace v Evropě, eh, pokud budeme mít harmonizované hodnocení, ale potřebujeme proto tu definici rizika. A je důležité také zmínit zodpovědnost ze strany průmyslu. To mě vede k otázce, jak ještě více zapojit průmysl do té oblasti dohledu nad trhem. Přináší to samozřejmě určité náklady, takže určitě by ta zodpovědnost měla být sdílená. Děkuji za tuto otázku. Ano, určitě. Bezpečnost do ruku v ruce i s vědou. A věda, vědecký výzkum, vědecká doporučení to je ten nejlepší rámec, jak vylepšit hodnocení rizika, identifikovat riziko na základě tedy vědecky podložených důkazů o tom, že tedy riziko je vytvářeno určitými komponenty, určitými složkami, Eh, které splní určité charakteristiky, to znamená, musíme na tom zapracovat společně a když vylepšíme to hodnocení rizik, to znamená, že vylepšíme celkově ten vědecký dopad na tuto oblast. A o to se v podstatě eh, služby komise snaží společně se skupinami expertů. To znamená, naše práce půjde spíše tímto směrem, abychom dosáhli toho správného hodnocení rizika, který pak ze strany těch národních dohledových orgánů bude lépe využíván. Toto je ta cesta eh, vpřed a těším se, že budu tvořit součást tohoto společného úsilí. Děkuji. A nyní pan Bělan pane komisaři, za politickou skupinu ECR. Bych vám také rád pogratuloval k nové pozici. Ve vašich písemných odpovědích píšete, že chcete podporovat prospěch společného jednotného trhu pro spotřebitele a že to bude jednou z vašich priorit. Tím jsem byl velice potěšen, když se toto prohlásil. Jaké konkrétní eh, přispění, jaký konkrétní prospěch pro spotřebitele eh, chcete dosáhnout, kdy a jak. Děkuji mnohokrát, pane Vílene. Ano, jednotný trh. Jak jsme opakovali při mnoha příležitostech, musí hm, pracovat ve prospěch spotřebitele. Single Market Act neboli legislativní úprava o jednotném trhu byla prosazována zde v Evropském parlamentu i zde na výboru a dokonce i jeho sám název pochází z vašeho výboru. Spotřebitelskou politiku a spotřebitelské zájmy podle mne jsou základní hnací silou jednotného trhu nebo vnitřního trhu. A právě proto já se těším na příležitosti k tomu, že pokaždé, když dojde na dalekosáhlé a horizontální iniciativy, ať už je to Evropa 2020 nebo Evropský semestr, musíme spolupracovat proto a na tom, abychom kromě čistě makroekonomických ukazatelů a výpočtů pokroku, růstu a podobně, abychom se podívali na věc spíše z pohledu vnitřního trhu spotřebitele. Single Market Act volá po velice jasných eh, konkrétních opatřeních v 12 oblastech konkrétních. Spotřebitelská politika a spotřebitelská opatření jsou součástí, ale nejsou jen jednou dvanáctinou eh, zaměřenou na zlepšení jednotného trhu. Opět se jedná o horizontální průřezovou politiku, která má plně přispívat k úspěchu aktivit souvisejících s úspěchem vnitřního trhu. Je zapotřebí vykonat mnohé, je třeba podporovat a prosazovat eh, mnoha opatření, aby trh fungoval pro spotřebitele a aby spotřebitelé byli eh, ve středobodu trhu. Pane Bílane? Děkuji vám za odpověď, pane komisaři. Jak chcete angažovat členské státy a poslance, aby podporovali prospěch vnitřního trhu pro spotřebitele? A jak chcete spolupracovat s členskými státy, abyste zajistili, že e, že bude efektivní komunikace o všech těchto spotřebitelských právech, e, zejména s ohledem na evropské volby v příštím roce. A jaké konkrétní politiky si myslíte, že lze využít pro eh, propagaci práce EU v oblasti spotřebitelských eh, práv a ochrany spotřebitele. Děkuji vám mnohokrát za doplňující dotaz. Chtěl bych zdůraznit eh, význam koordinace mezi všemi partnery, mezi všemi, kdo mohou ovlivnit úspěch či neúspěch politiky zaměřené spotřebitele. Spolupráce člen, mezi členskými státy je součástí této celkové spolupráce. Takže jde o to, abychom usilovali o to, a já budu usilovat o to, aby bylo v, stále v kontaktu s orgány členských států, s orgány, které mají dozor nad eh, trhem, které mají za úkol prosazovat eh, legislativu, tak, aby se zlepšovala koordinace jejich činnost. Řekl bych, že tato politika by měla být proaktivní. Neměl bych a nemohu čekat na to, až členské státy začnou převádět legislativu z úrovně EU na vnitrostátní úroveň, anebo začnou přemýšlet o spolupráci, nejlepších metodách spolupráce v ochraně spotřebitele. Proaktivně je důležité mít pravidelné kontakty s národními orgány a nebudovat dojem, že něco jiného se děje na evropské úrovni a něco je ponecháno na, jen na úrovni eh, členských států. Synergie a interakce jsou pro mě důležité. Děkuji. A na závěr mezi koordinátory má ještě slovo pan Paska. Děkuji za slovo. Pan předseda se omlouvá, někoho jsem vynechal, takže v první řadě pan De Jong a poté pan Paška. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, Mimico, náš výbor se vždy zabývá otázkou politické koordinace ve věci ochrany spotřebitele a provázáním na práci dalších výborů. Já zastupuji menší zemi a musím říci, že koordinace v této práce eh, podle mého názoru si vyžaduje spolupráci s dalšími, spolu, eh, s dalšími komisaři, například panem komisařem Barnierem a podobně. A jak eh, například budete do své práce zapojovat kontakty s organizacemi, které obhajují práva spotřebitelů, aby i jejich hlasu bylo vyslyšeno v institucích Evropské unie. Uh, zajistíte, že tyto organizace budou mít určitý vliv na plány Evropské komise? Děkuji, pane De Jongu, i za vaši otázku. V přípravě, mé přípravě briefingu na toto slyšení jsem se snažil e, i vyhledat všechny ty komisaře, se kterými budu spolupracovat, kde tedy ta spolupráce a provázanost bude naprosto nezbytná a to již i v té prvotní fázi celého politického procesu a i v, tom, v té následující fázi hodnocení dopadu a v celém tom eh, procesu eh, jednání s parlamentem. Takže těchto kolegů, eh, těchto komisařů je všeho všudy jedenáct, tedy jedenáct oborů portfolií, které mohou mít vliv na moji práci. To znamená, komise pracuje čím dál více horizontálně, rozhodně bez pochyby se ne, není možné přidělit někomu určitou oblast, která by nebyla propojena, vše je propojeno, provázáno. A spotřebitelská politika právě do tohoto konceptu velice zapadá, do tohoto konceptu komise. To znamená, že má role a mé zájmy bude opravdu prosazovat ty um, zájmy spotřebitelů od samotného počátku, ale vždy to tedy půjde cestou také řádného prosazování. Uh, podstatě všechna ta další politická opatření díky tomuto procesu budou lépe přijatelná, lépe chápána ze strany spotřebitelů, budou lépe vítána, pokud tedy to bude odrážet ty správné zájmy eh, občanů. Máme proto i nezbytné nástroje, abychom eh, ty zájmy spotřebitelů dokázali prosazovat a já se proto sám těším na tuto spolupráci v rámci komise. Děkuji. Máte nějakou další otázku, pane De Jongu? Ano, ten záměr je jistě chválihodný, ale vaše odpověď je taková vágní. Konkrétně? Ehm, zájmy spotřebitelů. a tedy zájmy našich občanů. A mám konkrétně na mysli například práva cestujících. Jak tedy řádně zajistíte, že spotřebiteli je nasloucháno, že jsou jeho práva ochráněna? Já děkuji za tuto otázku. Já jsem se již setkal s místopředsedou Kalasem, abychom projednali i tu oblast, jak uh, posílit, vylepšit tu stávající legislativu v oblasti práv cestujících a e, v podstatě jsme se zhodli, že pokud se budeme tedy společně snažit, abychom obhájili ty zájmy spotřebitelů, že to si tedy bude vyžadovat společné úsilí, takže to je právě oblast, kde ta politika v podstatě se uh, naprosto odpovídá i mým samotným zájmům. Já jsem před několika týdnů také přišel o mé zavazadlo tady na bruselském letišti a v podstatě informace přicházely eh, s, s prodlevou. Takže vím, jak je to důležité, jak je zapotřebí toto vylepšovat, vylepšovat práva spotřebitelů, aby se dopracovali svých zavazadl, zavazadl, i když nejsou tedy úplně ztracena, jenom na nějakou dobu někde pozdržena. Je to důležité, když dochází k různým stávkám a podobně, aby tedy existovala jasná ustanovení pro to, kdo je za co zodpovědný, jak se postupuje v přípravě ztrát a podobně. Eh, ano, takže na toto jednání čekáme s velkým zájmem. A nyní tedy konečně pan Paška. Vážený pan. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, pane Mimice, já bych vám na úvod chtěl poblahopřát i vašim občanům, aby tedy členství Chorvatska v Unii konečně přineslo lepší život a pokojnou a mírovou budoucnost. Vy jste již uvedl, že se pokusíte zlepšit informovanost občanů a já bych se chtěl zeptat, jaké konkrétní kroky byste chtěl učinit. Yes, thank you very much, first of all for... Děkuji mnohokrát především za přivítání Chorvatska, za vaše přání všeho nejlepšího. Uh, v naší účasti v evropské rodině, protože především o tento cíl jsme usilovali mnoho let a desetiletí a nyní se právě tento cíl naplňuje. Zlepšení každodenního života evropských občanů, včetně občanů Chorvatska velmi brzy, patří jakožto nedílná součást do evropské spotřebitelské politiky. A pokud máme stavět na hlavních pilířích této politiky, musíme pracovat velmi efektivně, abychom zajišťovali náležitou úroveň bezpečnosti, abychom tuto úroveň zlepšovali, abychom eh, dokázali podpořit spotřebitele ve vyjadřování vlastních názorů. A naším hlavním cílem je tedy integrovat spotřebitelskou politiku do všech ostatních politických oblastí, ale také do všech činností a opatření na jednotném trhu, která jsou určena k tomu, aby se jednotný trh stal skutečností. Pokud jde o práva spotřebitelů, já jsem se již snažil vysvětlit eh, připravované kroky spolu s komisařkou a místopředsedkyní komisařkou Redingovou eh, v zájmu zdokonalení rámce ochrany spotřebitelů ale mám také konkrétní úkoly, které souvisejí s vymáháním práv spotřebitelů a tady budu samozřejmě sledovat také konkrétní kroky na úrovni jednotlivých států a také na úrovni evropské. Děkuji vám za odpověď, vážený pane komisaře. Důležitou oblastí ochrany spotřebitelských práv je také zlepšení informovanosti. Zlepšíte také informování spotřebitelů o možnosti řešení těchto sporů, které by bylo efektivní? Yes, indeed, I would... Ano, samozřejmě. Právě oblast informovanosti, osvěty náležitých informací spotřebitelům, nikoli je zahltit informacemi, ale poskytnout jim komplexní a srozumitelné, jasné informace. To považuji za velmi důležité, tak aby mohli rozumět svým právům, rozumět eh, tomu, na co mají nárok, na co mají pravomoc a od toho se budou odvíjet další kroky. V tomto směru bych samozřejmě rád sehrál důležitou úlohu ve společných úsilích, která eh, přenesou spotřebitelskou politiku na vrcholek eh, žebříčku politických opatření. Děkuji mnohokrát vám všem, tím končíme kolo koordinátorů. Chci poděkovat kolegům poslancům za dodržování časového limitu a musím říct si panu Mimisovi, že jeho odpovědi jsou zajímavé, ale prosím vás o větší stručnost, abychom eh, měli dostatek času, abychom nakonec nepřišli o důležité časové segmenty na konci. Nyní se dostáváme k dalším pěti eh, mluvčím eh, výboru Filip Žuvan Antonio Correa de Campos, pan Plankovič z Chorvatska, pan Šádemos a začneme tím, že dáme slovo panu Šovánovi. Jednu minutu, prosím. Pane komisaři, i já bych vás chtěl přivítat a e, poblahopřát vaší zemi ke vstupu do Unie. Chtěl bych navázat na otázku paní Gebhardt, která se týkala kolektivních žalob. Uh, a kolektivní žádostí o nápravu. Právě v minulém roce Evropský parlament potvrdil zavedení tohoto systému jako jisté pojistky. Takový systém je nezbytný pro ochranu spotřebitelů vzhledem k tomu, že právní předpisy v různých státech jsou různé a právě proto je potřeba mít určitou pojistku, určitou ochranu zeď. A vy jste tehdy na otázky odpověděl ano, ale na základě dvou podmínek. A k těm podmínkám patří i to, zda to hájí potřeby spotřebitele. A dále jste uvedl druhou podmínku na základě respektování rozhodnutí eh, Ehm, soudů v jednotlivých zemích. Zde jste velice laskavým způsobem řekl, že nechcete vejít do sporu s rozhodnutími vnitrostátních soudů a e, tam může vzniknout problém, pokud se nepodaří nalézt souhlas mezi jednotlivými státy. A proto se chci zeptat, jaké kroky považujete za důležité v tomto směru, například v problematice životního prostředí a e, právě možnosti těchto kolektivních žalob. Thank you. Thank you very much. Děkuji, pane Žuva. Ne, za to, že jste se vrátil k problematice kolektivních náprav, kolektivních žalob, protože to je něco, co představuje důležitý aspekt spotřebitelské politiky obecně. A musím vás poprosit o pochopení, protože pro mě je velmi obtížné zabíhat do podrobností návrhu, který dosud nebyl plně dokončen ze strany komise. Nicméně, chtěl bych ještě jednou zdůraznit, ano, jsem pro sjednocení systému a pro zavedení komplexního a koherentního průřezového přístupu, který eh, se bude věnovat problematice ochraně spotřebitele, ochraně životního prostředí, eh, ochraně proti nekalé soutěži a také ochraně vnitrostátních práv a tradic existují vnitrostátní právní tradice právě v problematice těchto kolektivních žalob, které ukazují, že eh, problém soudního sporu může eh, tomuto problému, tomuto vyhrocení situace se lze vyhnout jinými alternativními cestami. Tady jsme se inspirovali nejlepšími příklady z praxe jednotlivých členských států a právě to do iniciativy komise zařazuje. A dále bych také podotkl, že musíme být realisté, musíme respektovat evropské právní tradice napříč Evropou a musíme také postupovat krok za krokem a zajišťovat, aby každý krok eh, měl pevnou půdu pod nohama takzvaně, aby toto nebyl návrh. Samozřejmě ten návrh nemůže vyřešit všechna očekávání od prvního okamžiku své existence, ale snažíme se jej učinit co nejvíce realistickým. Děkuji, jedna poznámka a jedna otázka. Poznámka. E, samozřejmě důležité respektovat vnitrostátní právní předpisy, tomu se nevyhneme. Je důležité ale vědět, že se to někdy používá jako alibi, jako výmluva, proč nemůžeme jednat na evropské úrovni. A to je trošku problémy. Otázka. Já rozumím, že je to velmi odborná technická problematika, ale e, my se obáváme například stejně, jak mají ve Spojených státech problematiku optimu, tedy, e, že například některé firmy účtují obrovské úroky e, a žádají také o takto obrovské odškodnění a zajímalo by mě, jak chcete například v takové situaci postupovat. Byl to jenom příklad. Again, you are definitely trying to get... Ano, opět vy byste žádali závazky nebo alespoň velice konkrétní návrh designovaného komisaře na tento eh, delikátní eh, problém, ale eh, tato záležitost je tak delikátní, protože nedošlo k širšímu konsenzu o rámci a koncepci pokud se pokusím být eh, konkrétnější, připadá mi, že musíme pracovat společně na tom, abychom předcházeli, řekněme, eh, tomu eh, typu kolektivních žalob, které by vedly k těmto podobným iniciativám či modelům zaměřeným na narovnání prostřednictvím určitého trestu. A jde o to, abychom měli spotřebitelskou politiku a já bych se chtěl, pokud budu, eh, pokud budu eh, ve funkci potvrzen, tak bych se chtěl zabývat těmito věcmi jako součástí spotřebitelské politiky. Děkuji vám. Antonio Correa de Campos. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Vítám vás, pane komisaři, a děkuji vám také za přivítání další zemi za poslední měsíc. Co se týče tzv. scoreboardů eh, výsledků ohledně spotřebitelů a jejich otázkách o trhu s energií, vidíme, že tam je spokojenost na nízké úrovni, ceny narůstají a trend pokračuje a bude pokračovat ještě v následujících letech. Víme, že přímé a nepřímé zdanění eh, se ukazuje přímo na účtech spotřebitelů a náklady se pak eh, objevují na straně spotřebitelů, eh, čím jsou vystaveni této situaci ty nejslabší spotřebitelé domácnosti. Říkáte, že je zapotřebí, aby vnitřní trh pomáhal spotřebitelům. Jakým způsobem chcete dosáhnout transparentnosti cen, zjednodušení účtů za energie? Jaká opatření chcete vypřijímat a společně se členskými státy EU přijímat, abyste ochraňovali eh, zranitelné spotřebitele? Děkuji vám mnohokrát za tento dotaz. To je otázka, která od, skutečně má dopad na každodenní život, zejména v této době, na život mnoha spotřebitelů, eh, spotřebitelů, kteří používají energie, jako je elektřina a plyn. Zaprvé to otázka vnitřního trhu. Nárůst cen za energie kvůli narůstajícím cenám eh, paliva, kvůli obno, eh, investicím obnovitelných zdrojů, snižování emisí CO2 a dalším požadavkům kterým musí čelit eh, operátoři na trhu. V tomto kontextu vždy musíme mít na paměti a usilovat o to, aby detailní cena za energie odpovídala nákladům ve velkovýrobě, velkoobchodu, ale ty eh, ceny pro spotřebitele, drobné spotřebitele by neměly disproporčně narůstat oproti velkoobchodním cenám. Pak eh, musím říct, že máme energetický balíček. Díky němu má být energetický trh eh, konkurenceschopnější, přitažlivější pro spotřebitele. Eh, poskytovat lepší přístup. Je třeba eh, si, eh, si ještě zjistit vše, veškerý prospěch, který plyne z tohoto balíčku pro spotřebitele. Ano, účtování je jednou z oblastí, kterou je třeba dále proskoumat. Je tu celá řada různých akcí zaměřených na to, abychom měli celostnější a srozumitelnější postup při účtování, zejména elektronické účtování pro spotřebitele, což je součástí eh, toho eh, zjišťování spokojenosti spotřebitelů, no, ono scoreboardu. Jednotlivá oddělení eh, komise na tomto spolupracují a my chceme záhy zahájit studii o zmapování zranitelnosti neboli forem zranitelnosti na trhu, zejména pak na trhu s energiemi. Děkuji, pane komisaři. Nicméně víme, že národní regulátoři zde jsou, že máme centrální agenturu. A jakou úlohu Eh, vy zde spatřujete pro tuto eh, agenturu a také pro národní regulátory, tak abyste zajistili integraci na tento trh. Jaké pravomoci má mít eh, energet, agentura energetických regulátorů ve prospěch spotřebitele? Děkuji mnohokrát. Úloha a mandát národních energetických regulátorů je posílena třetím energetickým balíčkem. Musí posilovat svůj vliv a zdroje proto, aby do jejich regulačních činností byly více promítány zájmy spotřebitele. E, tedy nejedná se jen o technické operátory a jejich závazky a kritéria, ale také, aby na energetickém trhu, zejména na konkurenceschopném eh, energetickém trhu, aby byla zohledňována práva spotřebitele, aby měli lepší výběr, eh, eh, lepší porovnání tomu všemu by měli napomáhat eh, regulátoři. Evropská agentura by měla mít, být výkonnější, účinnější a zaměřovat se na lepší konkurenci na trhu, aby se neumožňovalo rozdrobení eh, konkurence, toho konkurenčního rámce v rámci energetického balíčku na trhu. Další řečník. Pan Plenkovič. Chtěl bych požádat eh, pana Plenkoviče, který je naším pozorovatelem. Děkuji, pane předsedo. Já využiji této příležitosti a přivítám pana Mimicu jakožto nového navrženého komisaře a pohovořím tady v chorvačtině. Eh, jedna věc mne zajímá, je to spíše taková konceptuální otázka. Byl bych rád, kdybyste nám vysvětlil váš názor na takové dvě tendence ve věci ochrany spotřebitele. Tedy Evropská komise a její předchůdce vždy hovořil o potřebě posílit situaci spotřebitele, tedy takzvané consumer empowerment spíše, tedy než ta ten tradiční postoj spotřebitele. V co tedy věříte? Je třeba dodat spotřebitelům tyto nástroje, vyvinout tu novou spotřebitelskou kulturu, aby mohli spotřebitelé opravdu vykonávat svá práva, aby k ním informace směřovaly um, přímo. Já také tedy využijte příležitosti a zodpovím na otázku položenou v chorvačtině, také v chorvačtině. Ano, Posílit pozici spotřebitele, to je opravdu něco, co čím dál více nabývá důležitosti v celé té oblasti politiky spotře- ochrany spotřebitele. Já jsem hovořil o evropské agendě ve věci ochrany spotřebitele a tato agenda právě definuje základy a taková základní práva. A to nevzniklo jen tak z ničeho nic, protože bezpečnost je prvním pilířem té ochrany spotřebitele na evropské úrovni. A poté jsme zvolili další pilíř a ten si klade za cíl posílit pozici spotřebitele eh, na úrovni vnitřního trhu. A proto jsem již eh, řekl, že učiním maximum pro to, aby právě tato agenda existovala v praxi a učiníme tak tedy další krok vpřed ve věci ochrany spotřebitele. Tady opakuji to, aby se posílila práva spotřebitelů, aby spotřebitel byl si vědom své role eh, na vnitřním trhu, aby věděli spotřebitelé, jak jsou důležití, aby se uměli orientovat eh, v určitých situacích a aby se vytvořila také správná taková správná pobídka, aby se podnítil naše hospodářství, aby eh, byly jasné všechny ty právnické aspekty, protože eh, v opačném případě se situace na evropském trhu nezlepší. A proto si myslím, že má role je taková, aby opravdu toho spotřebitele postavila do středobodu našeho zájmu. A děkuji. Ještě dodatečná otázka. A já navážu na to, co jste eh, řekl. Takže jak vy definujete takového, řekněme, slabého spotřebitele? Eh, je to člověk, který není dostatečně vyškolen, nebo si jenom neuvědomuje svá práva, jsou to skupiny občanů jako postižení občané, do určité míry zranitelní, nebo kteří procházejí určitým stresem, neuvědomují si svá práva. Jak tedy budete brát v potaz i tento koncept? Děkuji. Evropská agenda ve věci spotřebitelé vlastně čelí dvěma takovým výzvám do budoucna. V první řadě otázka udržitelné spotřeby a za druhé je právě oblast potřeb tě, této zranitelné skupinky spotřebitelů, kteří se nemohou úplně aktivně zapojit do vnitřního trhu. Tato, tento koncept toho takzvaného zranitelného spotřebitele na ten je třeba nahlížet také v rámci takového širšího, specializovanějšího konceptu, řekněme i vědečtějšího. A proto komise ve velice brzké době zahájí práci na studii, která právě bude definovat tyto pri, eh, případy zranitelnosti v určitých oblastech trhu, například v energetickém trhu, digitálním trhu, finančním trhu. A já jsem si jistý, že právě z výsledku této studie vytvoříme určitý velice pozitivní základ pro to, abychom se vyhli i těm případům zranitelnosti na trhu. Děkuji a nyní paní Šeldemose. Děkuji a velice srdečně vítejte, pane eh, komisaři v EU. Mám dvě otázky. Podpořil byste můj návrh na zmínku toho principu opatrnosti eh, přímo v nařízení pro ochranu spotřebitele? A za druhé, co se týče prosazování, my víme, že mnoho členských států v této věci nečiní mnoho. Vy jste na to ostatně již poukázal, takže vy osobně byste se odvážil kontaktovat ta zodpovědná místa v členských státech a naléhal i na příslušné ministry, aby opravdu eh, to prosazování legislativy posílili? Děkuji, paní Šeldemolze. Já se většinou bojím takových eh, jednoduchých otázek, ale v tomto případě je to pouze částečná obava. Co se týče prosazování Eh, veškeré legislativy napojené na spotřebitelskou oblast, tak tady opravdu bych si přál být maximálně proaktivní pro to, abychom opravdu posílili práva spotřebitelů. Opět tedy je to jeden z těch pilířů spotřebitelské agendy. Ano, ano, budu aktivní, budu kontaktovat a setkávat se pravidelně s příslušnými uh, ministry či eh, orgány z té národní úrovně, tak abychom spolu projednali, eh, jak odstranit ty hlavní problémy v oblasti prosazování, v posílení jednotného trhu, abych zjistil, jak oni nahlížejí eh, na ty dobré výsledky, na to, co dobře funguje, v oblasti i dohledu nad trhem. Ten balíček legislativy dohledu nad trhem, ve které jsme tedy spoluzákonodárci, tak ten považuji jako takové dodatečné vylepšení pro tu eh, činnost prosazování legislativy i ze strany národních orgánů, protože jim tímto dodává nové nástroje, nové pravomoci pro uh, ty například nenahlášené inspekce do určitých továren, dodává jim pravomoce, aby se aby přímo zahájili určité právní postupy v případech neplnění. To znamená, že v tomto kontextu tyto aktivity prosazování uh, Eh, budou obohaceny právě o ten přínos práce Evropské komise. Já děkuji, ale vy jste úplně neodpověděl na moji první otázku. Podpořil byste i ten můj požadavek, aby se tedy přímo v tom uh, balíčku uh, ochrany uh, spotřebitele objevila ta přímá definice. Ano, pokud budu potvrzen ve funkci, tak jsem ochoten diskutovat o těch nejlepších eh, podmínkách eh, v tom návrhu, které vzejdou od členů tohoto výboru, tedy co se týče vylepšit návrhy komise a v tomto smyslu bych opravdu se i zaměřil detailně na ten text těch návrhů a pokud tam bude existovat nějaký prostor pro nějaké vzájemné společné chápání, pokud usoudíme, že právě ten váš návrh vylepší ten dohled, vytvoří ten nejlepší rámec a to prostředí pro dohled na, a, pro ty národní orgány, tak ano, samozřejmě jdeme, půjdeme společně touto cestou. Děkuji a nyní pan, paní Tun. Thank you, Děkuji vám. Pane komisaři, pane designovaný komisaři, rádi bychom eh, zmínili, že jsme rádi, že chcete posílit problematiku obchodování na internetu, obchodování online. Také jste zmínil, že urychlíte projednávání možnosti kolektivních žalost a eh, kolektivní žádostí o nápravu. V současné době však na realizaci tohoto nástroje není dostatek finančních prostředků a konkrétně obchodování na internetu. A týká se to totiž nejenom spotřebitelů, ale také eh, podnikatelů. Je to tedy velice důležité, aby se do vyřešení tohoto problému zapojili všichni kolegové v komisi, protože je to problematika, která představuje velké náklady. Máme 8 milionů spotřebitelů, kteří čekají na vyřešení této problematiky, aby to neskončilo ve slepé uličce. Zatím ten nástroj eh, ukazuje poměrně eh, zásadní problémy a jak chcete tedy tyto problémy vyřešit. Děkuji vám, paní Don, za tuto otázku. Vzhledem k nedostatku času já částečně přeskočím odpověď k problematice alternativního řešení sporů. O tom už jsme diskutovali v předchozích otázkách. Vím, že máte o tuto problematiku zvláštní zájem a že se budete chtít vydat tímto směrem podrobněji. Ano, řešení sporu online, platformy a mechanismy a jak zajistit jejich fungování. To je a bude důležitou součástí eh, práce komise v oblasti ochrany spotřebitele. Nemáme dostatek času na to, abychom celou koncepci alternativního řešení sporu řešení sporu online Ehm, protože máme méně než dva roky ehm, a pak bude celý systém provozu schopný. A aby byl provozu schopný, máme platformu ODR, která je přístupná ve všech jazycích. To z, samozřejmě si vyžaduje finanční prostředky. Zatím také nemáme jasný přehled o tom, zda všechny finanční prostředky by mohly financovat tuto platformu DER. A samozřejmě podnikneme maximum pro to, abychom vyřešili technické aspekty této platformy a současně také děláme maximum pro to, abychom snížili finanční dopady eh, toho běžného překladu, lidského překladu, eh, když se nechává eh, veškerý text přeložit do všech jazyků. Tady bychom se rádi inspirovali nejrůznějšími spotřebitelskými programy, případně dalšími, abychom mohli eh, Eh, uhradit náklady na eh, překlady, které budou součástí platformy ODR. Také eh, roz, vnímáme úlohu parlamentu jako důležitou, protože by měla také se snažit udržet co nejvíce původní obsah návrhu, aby se i tato problematika dokázala vyřešit. Děkuji za odpověď, ale stejně bych ráda věděla, kdy se to vyřeší, protože to je téma, které nás velmi znepokojuje. Zmínil jste náklady na fungování těchto nejrůznějších služeb. Ano, e, zde jsme v podstatě v centru, ve středu Evropy, a víme, že spotřebitelská střediska využívají nejrůznějších platform. Máme tedy dva různé směry a myslím si, že bychom měli také konsolidovat. Také jste zmínil, že evropští ti spotřebitelé nacházejí jedny informace tam, jinde zase na jiném místě a často jsou zmateni a ztraceni v tom bludišti. A mm, jak chcete tuto situaci vyřešit? Děkuji za doplňující otázku. To zabíhá trošku do větších podrobností k financování nového nástroje platformy ODR. Já mohu zde nabídnout závazek, který se týká samotného fungování a provozu schopnosti platformy ODR ve všech jazycích. Ano, je to úkol, který eh, ve službách komise všichni splníme. A závazek z hlediska časového harmonogramu bude samozřejmě záviset na finančních prostředcích, které budou dostupné na jednotlivé programy. Samozřejmě musíme se snažit zajistit finanční ujednání pro tuto platformu a do roku 2014 tedy v tom harmonogramu, který byl zmíněn ve spotřebitelské agendě, budeme se maximálně snažit právě tento zmíněný harmonogram pro platformu ODR dodržet. Děkuji to, co já bych ní chtěl učinit je zahájit další kolo eh, dotazů. Je pro mě velikým potěšením, že tomu přijde paní Kristu Klas, která je místo předsedkyní výboru Envy a také si přivítat členy výboru Envy. Předám tedy předsedání Kristě za výbor Envy a budeme stále ještě zachovávat řečnický čas. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, kolegové. Výbor pro životní prostředí je výborem, který eh, pracuje eh, z velké části na těchto eh, problematikách životní prostředí, zdravotnictví a to další, co, co máme v našem titulu, to všechno jsou témata související s vaším portfojem. A na tom je vidět, jak průřezovou politikou je politika ochrany spotřebitele a spotřebitelská politika. Mnoha způsoby tedy se zabýváme podobnými tématy, jako je, ať už je to kosmetika, eh, zdraví. To všechno jsou věci, které se týkají nás a, mm, a které jsou součástí vašeho portfeje. A velice nás to zajímá, zajímá nás také technologie a rádi bychom věděli dál, eh, jak eh, můžeme sami spolupracovat a jak společně s vámi můžeme dát zaznít našemu hlasu. Musíme spolupracovat mnoha způsoby u mnoha témat a těšíme se na spolupráci s vámi, pane dezignovaný komisaři. Máme tedy na vás několik dotazů, jak jako první pan Richard Zebr, koordinátor za EPP, potom paní Dagmar Berend a potom Petr Líze. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane designovaný komisaři, jsou tu dva důležité legislativní akty, o kterých je třeba hovořit a o níž hovoří také výbor pro e, životní prostředí. To jsou lékařské nebo zdravotnické výrobky a zdravotnická zařízení. Je zapotřebí lepší ochranu a informovanost pacientů. Jak chcete těchto cílů dosáhnout? Chcete se držet stávajících návrhů komise v těchto oblastech, která nevyžaduje preautorizaci e, pro e, evropské orgány, anebo e, chcete jít jiným způsobem, pak tu je otázka diagnostiky Eh, pokus posílit eh, informovaný souhlas eh, spotřebiteli. Jak se díváte na tato opatření, která jsou na stole? Děkuji vám a mnohokrát, pane Líze. Opravdu se těším na spolupráci s výborem Envy mnoha společných eh, tematikách, které se týkají zdravotnického zařízení, eh, bezpečnosti kosmetických výrobků, eh, in vitro, otázka udržitelné spotřeby také a ochrany životní prostředí související s výrobky a službami. To všechno je v našem společném zájmu, ale k tomu návrhu o zdravotnických zařízeních což je mm, věc, která je nyní eh, v parlamentu a v radě, tak budu velice otevřený, pokud budu potvrzen ve funkci eh, a budu usilovat o zlepšení prvku bezpečnosti eh, u návrhu, které budou předložené. Co se týče běžného vstup, přístupu na trh před autorizací, komise navrhuje že se má posílit stávající systém notifikačních eh, orgánů a že to má být silný systém ověřování a vlivu národních eh, expertních orgánů tam, kde se jedná o zdravotnická zařízení spojená s velkým rizikem. Komise Nechce měnit koncepci eh, ohledně přístupu na trh eh, u zdravotnických zařízení eh, spojených s vysokým razíkem u nějakého centralizovaného orgánu. Komise chce uchovat vysokou úroveň technologie u zdravotnických produktů, zařízení inovaci, která může být ve prospěch spotřebitele. Měli bychom tady pracovat na tomto společně. Pravděpodobně i v průběhu slyšení bychom měli mít více příležitostí, abychom se zabývali hlubšími detaily právě u návrhu týkající se e, zdravotnických e, zařízení. Ještě máte dotečnou otázku? E, ano. Skutečně bych rád od vás slyšel konkrétnější závěry, protože pokud budete potvrzen eh, ve funkci, musíte se rozhodnout, zda si přejete ty návrhy změnit nebo zda se jich chcete držet. A jaké je vaše stanovisko k informovanému souhlasu? Děkuji vám. Návrhy u diagnostiky in vitro primárně jsou vedeny snahou o bezpečnost postupů při genetických testech, eh, používání zařízení eh, na genetické testy. Můj příspěvek eh, spatřuji při přijímání tohoto návrhu v tom, že se budu angažovat v otevřené diskuzi se všemi, kdo by předkládali takové návrhy, které by posílily bezpečnost, nikoli jen tedy eh, návrhy bezpečnosti týkající se těchto konkrétních návrhů. Protože mi připadá, že dobrý návrh může být i ten, který se zabývá etickými principy užívání zdravotnických nebo tedy genetických nebo zařízení zaměřených na genetické testy. A budu připraven společně usilovat o posílení informovaného souhlasu uživatelů genetických testů, aby došlo k profesionálnímu poradenství před eh, provedením eh, samotného genetického testu a také, aby interpretace těchto genetických testů byla poskytnuta uživateli eh, lidmi, kteří jsou profesionálové v oblasti zdravotnictví. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda položila otázku z jiného úhlu než pan Delize. Souhlasíte se mnou, že návrh komise ohledně lékařských prostředcích není, nemám na mysli eh, ty, výrob, eh, ty produkty de vitro, že to nejsou spíše vysoce rizikové eh, produkty, že to může vést k navýšení rizik. Posílení znalosti, posílení informovanosti je nezbytné pro zajištění bezpečnosti pacientů. Souhlasíte s tím, že tu máme odlišné postupy i pro ty eh, diagnostické výrobky, že jsou tu tedy odlišné postupy pro uvádění na trh. Podpoříte takovýto názor? Děkuji, paní Rodberent. K té, tato otázka nás znovu vrací k těm vysoce rizikovým lékařským zařízením. Možná bude ode mě příliš ambiciozní, když v tuto fázi eh, návrhu komise se k tomu budu vyjadřovat. Nicméně já se o to pokusím, alespoň tedy Eh, vhodným způsobem, doufám. Spoluzákonodárci, eh, v tomto případě tedy členové Evropského parlamentu, eh, pokud předloží dobré argumenty, dobré návrhy, jejichž cílem je posílit ten systém přístupu na trh pro vysoce riziková lékařská zařízení za účelem posílení bezpečnosti, tak já budu ochoten to projednat a snažit se nalézt maximálně nejlepší řešení, tak aby to obohatilo ten stávající návrh komise. My jsme vždy ochotní toto učinit. Tady tou samotnou podstatou je posílit naši důvěru v eh, te eh, notifikační orgány. Může to být i malý počet určitých takových eh, orgánů, protože se jedná o jednotný trh a v každé zemi možná je takový orgán jeden, či dva, či tři, že tedy se ta důvěra v ně posílí a že to budeme mít i pak ten druhotný dohled od národních dohledových orgánů. Pokud tedy bude existovat taková možnost hledání řešení, tak toho využijeme. A nenazýval bych to úplnou změnou v oblasti přístupu na trh, co se týče centralizace nějakých předběžných autorizací. Já bych spíše hovořil o tom propracování těch postupů, notifikací ze strany národních orgánů. Děkuji, pane předsedo. Já si cením toho, jak hovoříte o našich návrzích, ale ujistíte mě, že je zapotřebí zajistit odlišný přístup na trh pro ta vysoce riziková lékařská zařízení, jaké odlišení od toho postupu, jak je tomu nyní. Ano, děkuji. Já si myslím, že návrh komise v podstatě již poukazuje a zdůrazňuje tento rozdíl tím, že zavádí lékařské orgány a ty prověřovací procesy ze strany určitých eh, orgánů ještě předtím, než dojde k schválení ze strany toho notifikačního orgánu. To znamená, to rozdělení už tam je. Eh, vyžaduje si to tedy dodatečnou expertízu pro to ohodnocení v případě těch vysoce rizikových lékařských zařízení. Zda je to dostačující, na to se ještě společně podíváme. Děkuji a poslední pan Zeber. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem opravdu velice šťastný, že v brzké době se k nám Chorvatsko připojí. Pane eh, jmenovaný komisaři, vy budete také zodpovědný za oblast kosmetik a testů na zvířatech. Víte, že kosmetické odvětví eh, představuje eh, vysoký obrat každoročně a také vysoké procento zaměstnanosti na našem trhu. Máme určitou oblast ochrany zvířat, která je velice ambiciózní a ke konci roku to povede k úplnému zákazu testů na zvířatech. A co se týče vstupu eh, nebo oběhu určitých látek, Určité produkty, určité látky jsou povoleny v té oblasti kosmetiky, ale stále jsou ještě v některých oblastech eh, povoleny ty testy na zvířatech. A tady eh, členské státy hrají určitou roli a vy jste již eh, v odpovědi panu Švábovi eh, řekl něco v tomto smyslu, ale jak nahlížíte na tuto roli lídra na komisi, aby se tento balíček také prosadil? Zeba. Děkuji, pane Zebre. Já to chápu tak, že testování na zvířatech eh, ve věci výroby kosmetik Jde tedy cestou zákazu a je třeba tedy prosadit a toto prosazení, tedy eh, tento zákaz eh, panuje od března tohoto roku. To je něco, co já vítám a těší mě, že k tomu vlastně dochází ještě předtím, než já budu eh, schopen převzít eh, funkci, jakožto tedy komisař pověřený za bezpečnost eh, kosmetiky. Podívejme se tedy na všechny ty aspekty plné implementace prosazování tohoto zákona. Vím, že je třeba ještě učinit velký kus práce společně s národními orgány pro to, aby se rozvinul rámec, určité pokyny pro ty nejrůznější aktivity, které budou prosazovat tento zákaz testování na zvířatech. Ještě tu mohou být některá nedořešená témata, jak jste správně poukázal. Jedná se o interpretaci působnosti tohoto zákona, když k tomu testování dochází Eh, ne na základě testování jednotlivých ingredientů toho produktu, ale testování ingredientů, které jsou, řekněme, obecněji užívání například eh, v chemickém průmyslu nebo v jiných sektorech trhu. To je taková právnická otázka interpretace a já budu na to dohlížet, abychom zjistili, jak to tedy dále rozvinout, jaká je působnost tohoto eh, zákazu, aby to zešlo jasně z té oblasti právnické interpretace. A já si přeji tedy přispět eh, k vyřešení. Detailněji se podívám eh, na to otázku implementace, na tu stávající otázku implementace. Ano, a ještě bych se chtěl vrátit k těm kritériím. Ehm, vy jste je tu nyní zmínil, ale já bych měl konkrétní otázku. Jedná se o článek 20 nařízení o spotřebitelích určité eh, brožurky informační pro spotřebitele. Děkuji, eh, že zmiňujete určité určitá tvrzení ze strany spotřebitelů. Ano, to je zase klíčová oblast eh, naší politiky. Um, zase to spadá do pravomoci komisaře pro ochranu spotřebitele, ale i dalších. Takže co se týče těch um, prověřování těch žalob, stížností v oblasti kosmetiky, tady musíme vypracovat určité pokyny vytvořit určitý rámec o tom, která ta tvrzení jsou odůvodněná, pravdivá, aby to nebylo zavádějící pro spotřebitele, aby to nějak neohrozili obecně naše, eh, náš trh. To znamená, velice brzy E, zapracujeme i tady na této věci, aby tedy vše bylo bezpečné a ve prospěch spotřebitelů. Děkuji. A tímto se uzavírá seznam řečníků z výboru pro životní prostředí. Děkuji panu Dimicovi a dávám slovo opět panu Harbrovi. Děkuji mnohokrát. Kristel a vašim kolegům. Samozřejmě se této problematice budeme věnovat i nadále a dostáváme se k dalšímu kolu řečníku výboru IMKO a nejprve slovo dostane pan Rošfur a paní Verňo. Eh, nejprve pan Rošfur, prosím, vy máte otázku. Minutu. Vážený pane designovaný komisaři, vítám vás, vítám také váš lid eh, v Evropské unii a vítám také všechny evropské, eh, chorvatské spotřebitele v Evropě. Ale chci zmínit problematiku, která je poměrně složitá, souvisí s rozpočtem a to je vždycky takový uhelný kámen. Disku diskutuje se o víceletém finančním rámci, což není samotnou odpovědností komise, nýbrž je, by to mělo být výsledek jednání mezi radou komisí a parlamentem, ale zaujal a zarazil mě aspekt, že máte velice široké portfolio, že se snažíte měnit také denní uh, denodenní život, ale současně odpovídáte za drobné programy. Chci zmínit dvě otázky. E, jste optimistou nebo pesimistou v problematice řešení rozpočtových jednání? A dále, pokud by mělo dojít k rozpočtovým škrtům, jaké budou vaše priority? jaké priority považujete za uskutečnitelné, e, co když nakonec nebudete schopen uskutečnit všechny své plány. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám za otázku k finančním podpoře eh, spotřebitelské politiky. Ano, vyjednávání o víceletém finančním rámci se opět rozjela a běží. Očekáváme, že se budou v parlamentu dále Eh, projednávat a předpokládám, že velmi brzy bude možné stanovit přesnou velikost co do finančních prostředků programů pro finanční pro podporu spotřebitel. Ano, toto jsou spíše drobné programy, patří k nejmenším, zhruba 25 milionů eur eh, ročně průměrně. A v současné době se snížili na 4 až 5, o, o 4 až 5 oproti původním návrhům komise. A já bych rád přispěl výsledkům vyjednávání tak, abych se maximálně přiblížil původnímu návrhu komise. To je také jedna z pozic, kterou za stávám a za druhé chci tyto programy učinit co nejsnáze ředitelnými, protože v malém rozměru se dá lépe definovat, přesněji definovat jednotlivé položky a Měli bychom tedy e, se snažit o uměrné řízení těchto programů. I mnohé se dá dokázat i s malými částkami, ale co malá částka znamená úplně bez peněz, by, eh, kdybychom byli úplně bezpečně, znamenalo by to, že by neexistovala téměř žádná spotřebitelská politika na evropské úrovni. Ale já to vnímám optimisticky. Jsem optimistou, jsem přesvědčen, že vznikne takový spotřebitelský program, který nám umožní financovat všechno, co jsme si stanovili v rozdělení spotřebitelských programů, srovnávací programy scoreboardy, nejrůznější studie, Evropská spotřebitelská centra a také e, spotřebitelské organizace napříč Evropou. To e, patří k našim hlavním cílům společně. Děkuji, ale neřekl jste mi, já jsem trošku čekal, ale co už nebudete moci dále financovat, to nás zajímá. Jenom taková eh, drobná otázka. Zmínil jste, že politika ochrany spotřebitele je průřezová, horizontální, zahrnuje tedy eh, celou řadu dalších komisařů v kolegiu. A jakým způsobem budete financovat některé aspekty spotřebitelských programů? Vnímáte to pozitivně? Eh, Znamená to, že se budete snažit více spolupracovat s kolegy v kolegiu. A jaký typ spolupráce vnímáte jako nejdůležitější s tím, že někteří z vašich kolegů budou mít přidělen vyšší rozpočet? Děkuji. Thank you very much. Děkuji za to, že jste zdůraznil skutečnost, že spotřebitelský program Eh, financuje klíčové aspekty spotřebitelské politiky s tím, že konkrétní obsah spotřebitelské politiky odpovídá poté, eh, spadá do mandátu třeba eh, ředitelství pro ochranu zdraví a podobně, eh, ale také se to dotýká spotřebitelské politiky. Rozhodně spotřebitelská politika není vertikální. Eh, musím říci, že celá řada finančních programů, eh, když se zaměřují na financování, tam, kde se dotýkají ochrany spotřebitele práv, spotřebitele pohledu spotřebitele, také přispívají k financování celkové spotřebitelské politiky. Já se proto připojím do úsilí dalších komisařů, abych zajistil, jakým způsobem bude možné další programy eh, skoordinovat tak, aby byla zajištěna ochrana práv spotřebitelů. Děkuji a nyní eh, nás eh, čeká paní Bernadette. Merci. Děkuji vám. Pane designovaný komisaři, vítejte a vítám také krásnou zemi Chorvatsko. Chci hovořit o tématu, které není v naší exkluzivní kompetenci, ale má velký dopad na spotřebitele a to je padělání. Jedná se o expandující fenomén. Odhaduje se, že 300 miliard eur každoročně se ztrácí. Bohužel se jedná o tradiční produkty, které jsou takto padělány a také se setkáváme s výrobky, které jsou nebezpečné, ať už to jsou potraviny, léčiva, eh, kosmetika, potřební výrobky, spotřební elektronika, které eh, představují jednu třetinu toho, co je zabaveno na celnici. Co chcete konkrétně dělat? V oblasti informovanosti spotřebitele, zejména těch nejzranitelnějších spotřebitelů. Děkuji vám eh, srdečně za to, že se zabýváte tímto tak významným a specifickým aspektem spotřebitelské politiky. Ano, padělání a padělané výrobky jsou hrozbou pro spotřebitele, v nejlepším případě, protože jsou falešné. Ale někdy a při mnoha příležitostech mnoha případech nejde jen o to, že jsou padělané, ale zda jsou bezpečné či nikoli. Na trhu můžeme identifikovat celou řadu výrobků v mnoha oblastech, které přicházejí na trh a jsou padělané. Zejména v automobilovém průmyslu Jedná se o různé součástky, které ovlivňují i technickou bezpečnost vozidla. A také se s tím setkám v oblasti hraček, které mohou být mnohem nebezpečnější a větší hrozbou pro zdraví a život spotřebitele již v raném věku. Neboli nebezpečí je zde a je třeba mu čelit ze strany všech, kdo mají za úkol sledovat bezpečnost výrobků a já budu jedním z nich, pokud budu potvrzen ve funkci. Těším se tedy na úzkou spolupráci s komisařem zodpovědným za eh, celní kontroly s panem komisařem Šemetou nebo duševní vlastnictví s komisařem Barnierem, eh, s průmyslovou eh, konkurenceschopností, eh, takže panem Tajánem, abychom se zabývali právě narůstajícím trendem padělání. Jde o to, abychom bránili přístupu na trh prostřednictvím celní zprávy, to je tedy ten první způsob, abychom zlepšili vystupovatelnost těchto produktů na trhu a abychom koordinovali jejich odstranění z trhu co možná nejefektivněji. Děkuji. Velice konkrétně, pane komisaři, jaké synergie chcete využívat, až budete komisařem? co se týče eh, Evropského monitorovacího centra a také jak chcete koordinovaně pracovat víc eh, tváří v tvář eh, třetím zemím. Yes. Ano. Děkuji za doplňující otázku, která rozšiřuje uh, linii těch, kdo by měli být v těch prvních eh, pozicích eh, v boji proti padělaným produktům na trhu. Na evropské úrovni, na úrovni komise jsem se snažil vysvětlit, jak eh, můžeme společně spolupracovat, ale ano, hodně, hodně to závisí také na aktivitách zaměřených na národní úrovni, na prosazování legislativy na úrovni celních zpráv nebo dohledu nad trhem Eh, vyhledatelnosti a vystupovatelnosti. A opět jde o prvek spolupráce. To je, to je jedna z priorit eh, polit, spotřebitelské politiky. Komise a komisař patřičný by tedy měl opravdu být eh, na té frontové linii ohledně boje proti padělání. Děkuji. Paní Kalniete je další a poté pan Krse Samon. Pane eh, navržený komisaři, já bych vám ráda chtěla poblahopřát a eh, popřát vám mnoho odolnosti, protože samotné toto slyšení odpovědi a otázky, to je úplné mučení pro navržené komisaře. Já bych eh, ráda navázala na to, co na úplném úvodu zasedání eh, eh, položil otázku pan Šváb. Vy jste zmínil jasné priority toho, co si přejete implementovat v té spotřebitelské agendě. Takže já bych zopakovala tu samou otázku. Můžete nám říci, konkrétní dva, tři legislativní texty, které budou vaší prioritou v průběhu toho spíše kratšího období vaší funkce, tedy těch 12 měsíců, a tedy jaké to budou ty konkrétní legislativní akty. Děkuji vám e, za to, že se vracíte k těm konkrétním legislativním textům, které na kterých budu pracovat v tom krátkém nadcházejícím období. Co se týče legislativních návrhů, které mohou tvořit eh, část přímých pravomocí odpovědností, tak eh, ty legislativní návrhy, kteréž eh, procházejí tím legislativním postupem, mohou dostatečně pokryt ty okamžité uh, potřeby vylepšování té legislativy na ochranu spotřebitele, dohledu trhu, vylepšení přístupu spotřebitelů k finančním službám a dohledu nad bankovním sektorem. Takže uh, pokud vám stačí tento počet legislativních návrhů, které budou spadat pod mé pravomoci a na kterých budeme spolupracovat s parlamentem, to si myslím, že mnohy, mnoho přispěje eh, v této oblasti. Pak eh, ještě nějaké další hlavní návrhy, které také budou vyplývat z mých eh, přímých pravomoci, ty se mohou tedy ještě objevit, ale Nyní se eh, naše oddělení musí soustředit eh, na ta spotřebitelská práva a, a já bych se tedy chtěl zaměřit na implementaci eh, té směrnice o spotřebitelském úvěru, také na lepší implementaci té legislativy o nekalých obchodních praktikách, o vylepšení té legislativy o internetovém obchodování, zajištění e, neutrality určitých legislativních návrhů které tedy ještě musí projít postupy v parlamentu. Takže já tady nahlížím na tu moji eh, roli v oblasti spotřebitelské, že tedy pokročíme na eh, těchto textech. To bude taková ta hlavní priorita v těch nadcházejících měsících. Uh, thank you. Um, I will... Děkuji. A já bych se ráda vrátila k té otázce neutrality internetu, jak jste to právě zmínil. Eh, přála bych se, aby toto bylo více objasněno. Potvrdíte nám tedy, že zamýšlíte také tu implementaci balíčku, telekomového balíčku, jenom toto, protože EPP a Evropský parlament je proti jakémukoliv legislativnímu novému textu, který by rozšířil eh, ty další oblasti neutrality ještě v průběhu tohoto legislativního mandátu. Děkuji, že zdůrazňujete tu oblast aspektu online nebo internetu v rámci spotřebitelské politiky, protože ta narůstá, má stále rozsáhlejší rozměry. My si všichni uvědomujeme, že musíme činit více, abychom eh, zajistili důvěru spotřebitelů a zájem spotřebitelů právě o tu oblast internetu a online. To je zase oblast politiky, kde paní místopředsedkyně Krus eh, vede tuto oblast. Eh, již týdny se připravují na eh, slyšení a když se s ní setkávám, tak hovoříme tedy o těch hlavních charakteristikách toho nadcházejícího eh, návrhu. Tento návrh se bude zabývat eh, otázkou telekomového jednotného trhu, to na jednu stranu, a také neutralitou internetu příslušných aspektů toho nakupování online ze strany spotřebitelů. Ale co se týče tedy podrobností, na to bych si vyžádal více času, abych se s tím mohl více seznámit. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Garces Ramon a poté pohovoří pan Karas. Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat panu Mimicovi, že se dnes dostavil mezi nás z Chorvatska. A, a já jsem si v tom vašem úvodním projevu s potěšením vyslechl vaše tvrzení ohledně identifikace ehm, ne, nebo ohledně toho, jak si přejete posílit práva spotřebitelů a občanů. A toho také, že e, i spotřebitelé mohou pomoci vyřešit e, stávající krizi, že se posílí tedy ta interní poptávka, kterou jim e, umožníme a že je tedy nezbytné také to, aby trhy byly ve službách spotřebitelů, aby tomu nebylo naopak. Myslím si, že právě tato tvrzení podstatě poukazují na rozvoj té správné politiky, kterou přijete se eh, zasadit. Já mám dvě takové stručné otázky. Ta první je, jak nahlížíte na eh, rozvoj té nové generace evropského eh, pardon, té nové spotřebitelské agendy, kterou v brzké době by měl parlament schválit a jak nahlížíte právě na ten aspekt opatrnosti, co se týče pojednávání s eh, tématy jako nanotechnologie a geneticky modifikované organismy. Děkuji. Děkuji panu eh, Garces Ramonovi. Tak. Zpráva o revizi Evropské spotřebitelské agendy by se měla dostavit do parlamentu v co nejkratší době a myslím si, že to bude výtečná příležitost pro nás všechny, abychom zahájili debatu o rozvoji, o tom, co bylo dosaženo v celé té oblasti těch komplexních pilířů, těch cílů a záměrů, které, ze kterých se stává Evropská spotřebitelská agenda. Já se tedy těším právě na tuto debatu, do které se společně zapojíme a budeme se tedy hovořit o všech těch přínosech té spotřebitelské agendy a o veškerých těch aktivitách, které jsou stále ještě zapotřebí, aby se toto vylepšilo. A ještě bych chtěl říci, že tím hlavním obsahem spotřebitelské agendy, tak ten tedy již probíhá, nicméně my se musíme snažit vyřešit také E, některé důležité výzvy, kterým tu čelíme na trhu obecně. A to e, zahrnuje i ten narůstající, e, to narůstající digitální prostředí, ta digitální agenda, je to také otázku dopadu hospodářské krize na spotřebitele, dopad obecně globalizace na trh, otázka globálních hráčů na trhu. To vše má dopad také na ty zájmy spotřebitelů, takže na toto všechno se zaměříme společně a doufám, že to zvládneme, pokud tedy se budeme usilovat společně. Máte nějakou doplňující otázku, pane Garces? Ano, děkuji. Ještě co se týče toho principu opatrnosti a těch citlivých produktů pro spotřebitele, to jsou ty, které obsahují ty geneticky modifikované organismy a výrobky s nanotechnologiemi. Tady bych chtěl vědět, tady, jak je na to váš názor. A ještě bych vás chtěl povzbudit, abyste opravdu rázně obhajoval ve své funkci práva spotřebitelů. Ano, když eh, hovoříme o těch nových realitách na trhu, na vnitřním trhu, tak se okamžitě setkáváme s tím principem opatrnosti, eh, to znamená hodnocení rizik, je třeba ještě propracovat, abychom zajistili bezpečnost spotřebitelů i v těch nových segmentech trhu, za nových tedy tržních podmínek. Eh, toto musí být maximálně posíleno bezpečnost eh, produktů na trhu, to není něco, co bychom měli považovat za předem dané. Musíme toto vždy neustále propracovávat, uplatňovat tedy ta opatrnostní opatření, vždy se zamýšlet nad řešeními, která budou ehm, odolná i budoucím vývojům. Toto vždy musí jít ve prospěch a v zájmu našich spotřebitelů, to znamená ano, uplatňovat hodnocení rizik, princip opatrnosti a Eh, spolupracovat i s národními orgány a, prosaz, dohlížet nad prosazením. Ano, a poslední v tomto kolečku pan Karas. Ja, designierter Kommissar, Sie werden verstehen, že si. Vážený pane designovaný komisaři, mm, jakožto Rakušan Evropan jsem nesmírně rád, že Chorvatsko od prvního sedmi vstupuje do Evropské unie. Ale teď máme pár hodin pro společnou diskusi. Naslouchám vašim slovům a kladu si otázku, zda je tento postup správný, protože si uvědomujeme, že řada těch témat je tak vzájemně provázaných, provázána je i naše práce. E, souhlasíte vůbec s tím, že ochrana spotřebitele je tak rozdrobená, že tolik generálních ředitelství má společnou odpovědnost za tuto problematiku? že se tomu věnuje více komisařů a podobně. Jste si jist, že budou tito kolegové s vámi náležitě spolupracovat v komisi a že se vám také podaří prosadit eh, názor v zájmu spotřebitelů. A také potřebujete nejenom diplomatické schopnosti, ale také schopnosti vést. Zajímalo by mě, jaké nejtěžší um, otázky nebo překážky vidíte právě v ochraně práv spotřebitele a zda máte nějaké svoje téma, eh, co byste chtěl konkrétně nejvíce, nejurgentněji napravit. Děkuji mnohokrát, pane Karasi, za eh, tuto eh, důležitou zmínku o významném aspektu, o efektivitě a rozsahu potřebitelské politiky musím říci, že jsem rád, že spotřebitelské politice se společně věnuje eh, řada dalších komisařů. Vnímám to naopak jako silnou stránku potenciálně u spotřebitelské politiky, pokud totiž eh, se jí bude každý věnovat a bude jí přikládat eh, stejně velký význam v komisi. Tedy veškeré politiky mají také svůj spotřebitelský aspekt a to je důležité. Když odhlédneme od vertikálních politik, které nesouvisejí s dalšími, tady vnímáme trend, který nám umožňuje vytvořit takové politiky, které pak budou bližší občanům Evropské unie. A já Očekávám, že budou kolegové v kolegiu spolupracovat. Já jsem se s nimi už mnohokrát sešel, dohodli jsme se na tom, že si budeme pravidelně vyměňovat názory a společně se budeme snažit zlepšovat právě tento kolegiální aspekt spotřebitelské politiky. Musím říci, že to, že je politika rozdrobená, ne, nebude s tím slabší. Naopak může být pouze slabý komisař ehm, nebo slabý lidský faktor, pokud nevyužije dostatečně eh, toho, co mu portfolio nabízí v této oblasti. Vážený pane resignovaný komisaři, co si myslíte? že spotřebitelská politika potřebuje k tomu, aby byly zajištěny svobody jednotného trhu, aby bylo možné plně realizovat potenciál jednotného trhu. Co ještě je k tomu potřeba? Setkáváme se totiž s mnohačetným rozporem mezi eh, spotřebitelskou politikou na straně jedné a plnou svobodou na straně druhé. Někdy se setkáváme s rozdíly v jednotlivých právních systémech a to nám opět brání v uplatňování svobod. Obecně vzato existují tři priority, které jsem se také snažil nastínit ve svém úvodním projevu. Konsolidace, koordinace a komunikace – ty představují hlavní silné stránky spotřebitelské politiky, ale současně také jsou hlavní slabou stránkou spotřebitelské politiky, pokud nebudou e, plně využity v praxi. A já bych se proto ve svém krátkém mandátu 16 měsíců chtěl zaměřit na zlepšení konsolidace, koordinace a komunikace to samozřejmě jde také ruku v ruce s dalšími politickými kroky, které budou uskutečňovat. Mohli bychom to probíha, probírat podrobněji, ale bohužel tady na to není dostatek času, pokud mám nějakou tu minutu vždycky k dispozici a ta již uplynula. Chtěl bych mít možnost se s vámi sejít u jednoho stolu a skutečně probrat všechny podrobnosti politiky ochrany spotřebitele, abychom našli společnou cestu ke konkrétním krokům. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Dostáváme se do pátého kola, pohovoříme o časovém harmonogramu. Možná jsem zatím byl příliš tolerantní, měli jsme 20 eh, řečníků a zbývá nám 45 minut a ještě máme 11 kolegů na seznamu řečníků. Chci dát ještě prostor pan komisaři na závěr, to znamená místo pěti minut a doufám, že mi pomůžete se dostat na tři a půl minuty prů měrně, to znamená, vaše otázky budou muset být údernější a eh, také budu přísnější na designovaného komisaře, ukážu mu červenou trošku dříve, než jsem činil dosud a doufám, že budete mít se mnou trpělivost a přizpůsobíte se tomuto harmonogramu. Zároveň nechci nikoho um, omezovat v tom, aby pokládal skutečně otázky na tělo a trval na odpovědi. Dále nás čeká pan Popakis, paní Staller, pan Metzl, eh, Metzl po druhé, pan De Jong a pan Obermeier. Pan Popakis má slovo jako první. Děkuji, pane navržený komisaři. Jak nahlížíte na následující? Podle posledních ukazatelů v oblasti spotřeby existují velké rozdíly mezi cenami výrobku a kvalitou poskytovaných služeb v členských státech. A týká se to skupní uh, sílou. Uh, někde se platí příliš mnoho za určitý výrobek. Víte, že uh, Řecko zažívá recesi a určité produkty se tam prodávají za mnohem vyšší cenu než v jiných státech, kde příjmy jsou mnohem vyšší než průměrné příjmy v Řecku. To jasně prokazuje, že tento náš společný trh funguje špatně Existují v něm velké rozdíly. A jak se také vysvětlí ty um, hry nadnárodních společností, které uplatní v supermarketech? Opravdu to spíš vede k fragmentaci trhu. Yes, thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Pupakisi, mnohokrát za tuto otázku. Jde do samého jádra fungování vnitřního trhu. Jistě není eh, snadné mít eh, vnitřní trh eh, plně, s plnou silou za finanční ekonomické krize. A navíc, když krize se nerovnoměrně projevuje na vnitřním trhu. Proto některé členské státy nebo některé segmenty trhu mohou být více stiženy dopadem hospodářské krize, zatímco jiné méně. Ale od toho máme Single Market Act a různé jiné eh, prostředky. Eh, a jak Evropská komise, tak členské státy by měly usilovat o to, aby se co možná nejvíce přiblížili eh, základům vnitřního jednotného trhu ta eh, koncepce zranitelnosti musí být hlouběji proskoumána patřičnými službami komise. Zranitelnost způsobená hospodářský, dopadem hospodářské krize, věkem, zdravím či dalšími faktory, eh, to všechno jsou prvky, které je zapotřebí složit dohromady abychom eh, se mohli věnovat plně koncepci vnitřního trhu. Pane Popakisi? Děkuji, pane předsedo. Já bych opravdu chtěl naléhat eh, na následující. Vzhledem k tomu, že tady ceny jsou jednou z těch hlavních obav našich občanů a jsou jasným faktorem, který prokazuje úroveň jejich blahobytu, máme tu tedy informace Eh, poznatky k tomu, že pokud by existovalo určité, tak, určitá taková observatoř na evropské úrovni, mohla by zabránit spekulacím s cenami. I would say... Jistě. Já bych obecně řekl, že hloubější pohled na cenu cenové intervence nebo regulaci cen není ústředním bodem eh, svobodného trhu jako takového. Eh, můj pohled je takový, že bychom chtěli eh, vést dialog na vysoké úrovni s různými komisaři a dalšími zúčastněnými stranami, abychom dosáhli hlubší analýzy a prostudování rámce a doporučení která by mohla tento problém dovést blíže k zájmům těch eh, hlavních politik eh, v Evropě, aby tedy dopad na vnitřní trh byl co možná nejslabší. Jako další paní Styler. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám také, pane designovaný komisaři ohledně elektronických knih a přístupu. Eh, mnoho eh, knihoven odmítá eh, přístup na, k elektronickým knihám, autoři také. Vzhledem k tomu, že to digitální revoluce, mám velkou obavu, že když nebudeme tuto situaci řešit, jen ti, kdo si to mohou dovolit, budou mít přístup ke vzdělání. Nemůžeme umožnit, aby docházelo k takové eh, to eh, technologické digitální propasti. Co chcete učinit jako komisař, který máte tuto úlohu a eh, tuto kompetenci, která je průřezová ve spolupráci s dalšími komisaři? Děkuji vám mnohokrát za toto téma elektronických knih nebo obecně elektronického trhu pro spotřebitele. Narůstající užívání elektronických knih eh, poukazuje na narůstající význam digitálních produktů jako takových pro spotřebitele. A proto je třeba, abychom se na ně zaměřovali, abychom se zabývali digitálním trhem pro spotřebitele. Co se týče konkrétně eh, elektronických knih, eh, viděli jsme určité slabiny, došlo k nárůstu Eh, cen elektronických knih. Eh, měnila se praxe či právní praxe největších eh, firm nakladatelských, které měnily dohodu z jednoho modelu nebo z jedné metody na druhou. A komise a její služby za místo předsedy Almunii v oblasti konkurenceschopnosti se zabývá tím, aby zde byla, byly právní závazky eh, velkých vydavatelů, aby eh, na základě dohody tedy ceny elektronických knih se snižovaly, došlo ke snížení v určitém časovém rámci. To je tedy v zájmu spotřebitele, aby měl lepší výběr a lepší konkurenci na trhu. Co dalšího na komisi můžeme udělat? Ehm, už teď máme určité aktivity, například licenci pro Evropu, takzvanou, která eh, se určitým kolektivnějším způsobem zabývá duševní, právě duševní vlastnictví, což pokrývá je oblast elektronických knih. A pak je tu otázka rámce copyrightu, autorských práv a to také by mělo umožnit lepší využívání elektronických knih. Takže lidé, kteří se zabývají spotřebitelskými eh, právy, se tím se také budou zabývat. Děkuji vám, pane komisaři, za tuto odpověď. A za váš závisek. Knihovny jsou velice důležitým veřejným prostorem protože máme knihovny v Evropské unii, k nímž máme přístup a tento přístup ke znalostem, k poznatkům je nesmírně důležitý. Co byste udělal pro zranitelného spotřebitele, pro slabého spotřebitele, aby nezůstával pozadu? Eh, po třetí myslím, že se tady vrátím ke studii, která má být vytvořena. Eh, je to studie o formách zranitelnosti v jednotlivých eh, tržních eh, sektorech a skupinách eh, spotřebitelů. Digitální trh je jednou z klíčových oblastí pro analýzu dopadu na spotřebitele. Energetický trh, digitální trh, finanční trh. To jsou tři klíčové oblasti a velmi záhy budeme mít e, k dispozici výzkum založený na důkazech e, a který nás povede dál, jak, e, jak čelit tedy zranitelnosti v digitální oblasti. Jako další paní Mecola. Děkuji. Jak již poukázali ostatní kolegové, je důležité mm, poskytovat spotřebitelům opravdu věrohodné informace a je dobré proto mít nezbytné nástroje. Z toho důvodu v průběhu trialogu na základě programu pro spotřebitele EPP naléhalo na to, aby se financovaly takové e, aktivity na přípravu webových stránek pro srovnávání cen Takovéto webové stránky mohou být opravdu ceným nástrojem, který poskytne spotřebitelům eh, srovnatelné, snadno přístupné údaje a mohou si tam porovnat tedy eh, ceny. Jednání ještě nebylo dokončeno, nicméně bylo dohodnuto, že je zapotřebí mít takové stránky. Nicméně komise do určité míry odolává takovým návrhům, takže jste vy ochoten zavázat se na takové práci, která opravdu dodá té přidané hodnoty hodnoty takovýmto webovým stránkám, tak aby spotřebitelé měli jasný, rychlý přístup k důvěryhodným informacím. Pane navržený komisaři, máte jasné eh, představy o tom, jak by tady práce na tomto měla probíhat? Děkuji za to, že nadnášíte i toto téma těch srovnávacích nástrojů. To je opravdu důležitým nástrojem pro spotřebitele, aby tedy měli takové informace a zajištěný přístup, aby mohli činit volby eh, na eh, trhu. Již proběhl dialog eh, těch více zúčastněných stran o tom tedy, že je třeba učinit a provádět určité kroky i ohledně takovýchto nás, vytváření takovýchto nástrojů na straně komise. Zatím tedy ten postup se propracovává, může to procházet tedy přes tu národní úroveň nebo takové ty srovnávací nástroje. Někdo může říkat, že by měly být e, vypracovávány pouze pro tu národní oblast, tak aby se lépe srovnávali a, srovna, a spotřebitel činili lepší volby, aby se zaměřili pouze na ten národní segment vnitřního trhu. Jiní zase vyzývají spíše, aby něco takového fungovalo na celoevropské úrovni, abychom měli takový panevropský eh, nástroj pro srovnávání Eh, těchto cen, aby se spotřebitelé tedy lépe orientovali a činili le, následně lepší volby. Já bych byl pro vylepšování obou těchto oblastí, jak tedy tu národní stránku a také abychom řešili i tu skutečnost, že opravdu narůstá přeshraniční eh, evropské obchodování, nakupování online, což si vyžaduje opravdu důvěryhodnější nástroje pro srovnávání než ty, které máme k dispozici pouze na té evropské úrovni. Ale samozřejmě na té panevropské úrovni to může být složitější pro vypracování již nyní. Navrhoval bych, abychom šli krok za krokem v té přípravě, v tom vypracování opravdu důvěryhodných nástrojů pro srovnávání. Máte nějakou doplňující otázku? Ano, jenom takovou stručnou. Já chci ještě doplnit to, eh, to, co jsem řekla. Myslíte si, že tedy to eh, označování těch výrobků na webových stránkách eh, by se mohlo vylepšit a ještě by se tam doplnily určité certifikace výrobků. Může to být prodová přidaná hodnota? Ano, Informace pro spotřebitele a důvěra eh, spotřebitelů v platnost informací, to je opravdu klíčem eh, mé práce, které bych se chtěl chopit. Pak ty nástroje pro srovnávání, ty si myslím, že naprosto spadají do této oblasti. Uh, Máme tu právě tu oblast těch svýpů, kontroly webových stránek, kde spolupracují i e, národní orgány. A tady jsme se soustředili právě na důvěryhodnost těch webových stránek, na ty nástroje pro srovnávání, aby se zhodnotilo tedy to, e, co odráží tu opravdovou skutečnost na trhu prostřednictvím srovnávání cen. Děkuji, pan De Jong. Dank u wel, voorzitter. Meneer Mimichan, uh, eh, dit keer meer over um, een rapport dat ik zelf aan het schrijven ben. Děkuji, já bych se chtěl na tomto místě eh, zeptat na zprávy, které se týkají jednak digitálního trhu, kde komise je pro, ale zároveň máme složitější trhy, a pokud se zaměříme na finanční krizi současné doby, musíme si uvědomit, že se setkáváme s tím, že mizí drobné obchody a to si spotřebitelé nepřejí. Zároveň by spotřebitelé rádi nakupovali online přes internet. Jak zajistit, aby tyto malé obchody a společnosti přežily? Děkuji, pane Dejonku. A pokud nebudu mít úplně vyčerpávající a konkrétní odpověď právě v této chvíli, mohu přejít do obecnější roviny při odpovědi na tuto otázku? Ano. Jednotný trh má pracovat pro spotřebitele, ale také pro malé a střední podniky. A právě proto tím, že bude vytvářet přístup na trh a že se budou využívat stále častěji právě eh, online platformy, eh, se zvyšuje možnost volby pro spotřebitele snižují se ceny, které spotřebitel musí platit a současně se zvyšuje také nabídka ehm, pro spotřebitele, která může přicházet i od těchto malých a středních podniků, protože pro ně je právě internet nejsnažší cestou, jak eh, oslovit spotřebitele a nabídnout produkty jinak než těmi starobylými kamennými obchody. A obecně vytváření a vyvíjení eh, práv spotřebitele v digitálním světě tak, aby byla chráněna jejich práva, jejich zájmy eh, i malých a středních podniků, to je velice důležité pro nás. Chcete doplňující otázku? Já se no, ještě podívám. Měl jsem tady poznámku k pravidlům o státní pomoci a koordinaci. Jaká kritéria uplatňujete při vydávání licencí velkým eh, obchodním pasážím, eh, velkým obchodním centrum. Mě by totiž zajímala diskuse o tom, jakou sociální úlohu sehrávají právě malé obchůdky. To komise uznává, ale nepřijímá žádná opatření. Děkuji. A já mohu v této chvíli nabídnout úzkou spolupráci a společnou studii, společné zaměření se na procesy, které správně popisujete jako velice důležité v tom, aby na trhu tedy působily i malé a střední podniky. Měli bychom iniciovat studii, abychom nalezli správný rámec, pokyny nebo dokonce návrhy, které by mohly eh, podchytit právě zájem malých a středních podniků a potažmo i spotřebitelů, protože já tyto dva zájmy vždycky vnímám jako provázané. Děkuji. Máme zde pana Obermajera. Nevidím ho. Výborně, tak jsme získali jeden slot navíc. A rád bych zahájil jednání v posledním kole. Pan Hacimakakis, pan Abela, paní Legry, paní Sehnalová, pan Engel a pan Rapti. Um, podle dohody s komisí, nesmíme protáhnout jednání nad tři hodiny. Chci však pan komisaři dát také čas na vyjádření. Pokud tedy nemáte pro doplňující otázku nic zásadního, neměli byste již klást a držet se jenom té první otázky. Dám slovo nejprve panu Makakesovi. Já nebudu mít eh, dodatečnou otázku takže pan designovaný komisář si může souhlasit na tu první. Hovoříte o informovanosti spotřebitele. A víme, že tyto informace jsou dostupné po internetu. Co když dojde k tomu, že vznikne velká bariéra v přístupu k informacím? Například eh, kvůli eh, nějakému eh, postižení. A Jak chcete zajistit, že Eh, webové stránky veřejných orgánů budou přístupné všem lidem nehledě na postižení. Ehm, pak je to otázka obchodního, tedy komerčního sektoru. Lidé, eh, kteří mají jakékoliv postižení, jsou také spotřebitelé, ale ne pokaždé mají stejný přístup na stránky. Jak tedy eh, obejít tuto první velkou bariéru informovanosti? A potom druhá věc, to je otázka zranitelného spotřebitele. Vy jste se konkrétně nezabýval s eh, nevýhodněným eh, spotřebitelům a jak byste je chtěl začlenit eh, do spotřebitelské politiky. Děkuji mnohokrát za otázku na spotřebitele, kteří z objektivních důvodů mají omezený přístup na trh eh, kvůli eh, nějakém postižení nebo kvůli nějakému omezení. Ano, přikládám veliký význam eh, tomuto tématu. I mm, při tomto jednání. Já bych chtěl rozšířit toto na přístup k webovým stránkám, veřejným webovým stránkám, to je důležitá součást eh, celé problematiky. Ale nejedná se jen o přístup k veřejným webovým stránkám. Je důležité jej mít pro každého. Každý je ale také spotřebitel i postižený spotřebitel nebo spotřebitel s omezeným přístupem by eh, měl mít, eh, na ně mělo být pamatováno. Jedná se tedy o digitální či jakýkoliv jiný trh, o eh, tělesný přístup například k, k subjektům na trhu. Takže se touto otázkou budu zabývat, budu ji analyzovat nejen kvůli tomu, aby byla zanalizována, ale kvůli tomu, aby následovaly eh, činy a budu připraven eh, dosáhnout hluboké analýzy a, a, eh, a silného postoje při řešení přístupu. Děkuji, paní Abela. Děkuji vám, pane nominovaný eh, komisaři. Já mám velice stručnou otázku a dodatečnou otázku. Jaké jsou vaše názory na praxi mnoha prodejců, kteří poskytují služby lidem usídleným v určitém členském státě takovým způsobem, že vylučují jejich že vylučí možnost milionů evropských občanů, zejména těch, kteří žijí v periferních oblastech, na využívání vnitřního trhu. Jak se této situaci chcete zabývat vy? Děkuji. Moje stanovisko je jednoznačně negativní k této praxi jakákoliv diskriminace způsobená státní příslušností, eh, bydlištěm, sídlem není přijatelná na vnitřním trhu. Segmentování vnitřního trhu jej rozdrobuje a to není koncepční, to není cíl, který, kterého si přeme dosáhnout ve vnitřním trhu. Tak ať už je to omezení v dodávkách zboží přeshraničním, tedy dodávání při onlineovém obchodu, anebo ať už se jedná o omezení plat, mm, platby, ať už je to tedy mobilní platba, eh, platba kreditní kartou nebo jinou kartou eh, ohledně různých občanů různých států, tak to všechno je zapotřebí řešit ve vnitřním trhu a společně s dalšími komisaři učiníme, co budeme moci, abychom odstranili takovouto diskriminační praxi z trhu. A mám tedy ještě jednu příležitost. Takže jaká opatření chcete využít, abyste zajistil, že Evropští občané například na malém ostrovku Gozo budou moci využívat vnitřní trh. Ano, Gozo je krásný e, ostrov a sám jsem na něm několikrát byl, mám to tam rád. Především je zapotřebí, aby Vnitřní trh měl stejný pozitivní dopad na všechny části území evropského trhu, na celé území. To znamená, že hospodářské aktivity eh, tržních subjektů musí být na takové úrovni, aby umožni, umožnili eh, konkurenceschopnou eh, volbu spotřebiteli i někdy v izolovaných či odlehlých částech území vnitřního trhu. A na druhé straně třeba rozvíjet eh, onlineový obchod, který má být lepším způsobem, jak snižovat ceny a mít lepší přístup na trh. A tak se dostáváme k odstraňování bariér, které ještě přetrvávají v digitální sféře a onlineovém obchodu. Děkuji, paní Lagrip. Děkuji vám, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, chci vás přivítat, přivítat také Chorvatsko v Evropské unii, chorvatské občany a také podniky. Eh, chci říct si, pane designovaný komisaři, že v tomto stádiu EPP má určité mm, eh, pochybnosti určitě eh, ohledně síly a jasnosti určitých závazků některých tématech souvisící s vaším eh, eh, portfoliem. Doufám, že my budeme moci eh, slyšet přesnější odpovědi od vás, protože potřebujeme. Jako členka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a také jako členka výboru pro rovnost příležitostí. Ženy hrajou, hrají výraznou úlohu ve spotřebě ze 70% jsou zodpovědné za nákup. Jak chcete tedy řešit ochranu spotřebitelů? Do roku 2014 máme mít eh, mm, zprávu od komise. A jakým směrem se má tato zpráva ubírat? Jak chcete posílit ten systém sítí, národních agentur? Eh, jak konsolidovat tento systém sítí? Jak se díváte na celou tuto věc? Jaké konkrétní návrhy máte? Jak eh, se mají podílet jednotliví aktéři na přípravě eh, této zprávy? Thank you very much, Madam Le Grip. Děkuji mnohokrát, paní Le Grip. Ano, v této fázi příprav na slyšení tedy ve fázi, kdy ještě nejsem členem kolegia bude eh, možná moje vystoupení méně jasné, než by eh, být mohlo, tak jak je obsaženo v návrzích komise, které máte eh, před sebou v parlamentu a které má před sebou také v různých složkách rada. Nicméně, kdykoliv jde o legislativní proces, který nás čeká, Rád bych vás ujistil, že budeme co nejjasnější při vysvětlování návrhů komise, ale zároveň se jich nebudeme držet dogmaticky, nezvratně, pokud se nepodaří dosáhnout dostatečné úrovně argumentace, tak abychom zlepšili ty kroky, které se zlepšit mají v legislativních návrzích. Pokud jde o problematiku rovných práv žen a mužů, tak jsme již začali eh, připravovat eh, hodnotící systém scoreboard pro eh, genderovou rovnost, mimo jiné. První analýzy nám ukazují, že v problematice ochrany spotřebitelů se odpovědi až tolik podle genderových kritérií neliší, tak jak by se mohly lišit podle sociodemografických kritérií které samozřejmě v politice pro spotřebitele také najdeme. Budeme i nadále pracovat eh, na významu eh, genderu v ochraně spotřebitelů a eh, především ochraně mm, zranitelných občanů a myslím si, že budeme schopni brzy nabídnout konkrétní náhled na dopady tohoto kritéria na postavení spotřebitele. Nezbývá nám čas. Mohu postoupit dál? Děkuji. Paní Sehnalová a pak pan Engel a pan Rapti a pak už budeme končit. A vážený pane dezignovaný komisaři, eh, vítám vás i vaši zemi Chorvatsko. Já navážu na jednu z vašich předchozích eh, odpovědí. Eh, důvěra spotřebitelů ve vnitřní trh je dlouhodobě nabourávána různými signály o možných rozdílech v jakosti výrobků stejné značky a stejného balení distribuovaných v rámci jednotného trhu. Závěry různých studií ukazují, že spotřebitelé v jednotlivých členských státech nemají při nákupu těchto výrobků přístup ke stejné úrovni jakosti. Jako Já opakovaně poukazuji na nepřijatelnost diskriminace mezi spotřebiteli naposled prostřednictvím zprávy o nové spotřebitelské politice, ve které vyzýváme komisi, aby provedla důkladné prošetření této problematiky. Má otázka je poměrně jednoduchá. Zasadíte se jako komisař o to, aby komise skutečně provedla požadované šetření s ohledem na ochranu a práva spotřebitelů a jaké případné další kroky v této věci k posílení důvěry spotřebitelů hodláte podniknout jako kandidát ze země, ve které soud již oficiálně potvrdil dvojí kvalitu jednoho ze značkových výrobků. Děkuji. Thank you very much for welcoming. Děkuji za vřelé přivítání Chorvatska do Unie a za to, že opět nadnášíte toto téma kvality výrobku eh, na světlodení. Ano, eh, samozřejmě eh, pro nás tím hlavním je bezpečnost výrobku, je třeba toto zachovat či eh, ještě vylepšit. Eh, přejeme si tedy, aby výrobky plnily požadavky bezpečnosti a pak je tu také ta oblast eh, kvality, protože na to naši spotřebitelé dohlížejí informace, označování, Eh, reklamová eh, reklamy a všechno toto nesmí být zavádějící, nesmí to ovlivňovat volbu na spotřebitelů v oblasti kvality. Ta kvalita v některých uh, případech asi může se lišit eh, na eh, různých trzích, nicméně musí na to být vždy jasně poukázáno. Já bych spíše řekl, abychom zacházeli více do hloubky do této tématiky až po dalším takovém hodnotícím eh, úkonu, až tedy prověříme hlediska spotřebitelů a obdržíme i odpovědi o tom, tedy do jaké míry eh, ta eh, zajištěná srovnatelná kvalita je pro ně důležité a pak tedy toto porovnáme a přistoupíme v na dalším kole k dalším krokům. Děkuji a nyní pan Engel. Thank you, Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo, eh, pane designovaný komisaři. Vy jste tedy oznámil, že budete pracovat také na tématu bezpečnosti služeb. Toto téma bylo naneseno v první řadě již v roce 2003, mnoho ale nebylo učiněno. Je tu celá řada věcí, kdy se hovoří o bezpečnosti výrobku, ale málo o bezpečnosti služeb. Malcolm Harbour asi bude hovořit o Eh, ho potěší to téma. oblast poskytování služeb například v hotelích, nicméně neexistuje tu nic, co by nějak povzbudilo navýšení té oblasti bezpečnosti eh, ve službách, aby nedocházelo k nějakým problémům, k zraněním, že je třeba zapracovat i na této specifické oblasti a pak tedy, kdybyste eh, se chtěl vyjádřit ještě k té eh, oblasti, že souhlasíte s tím prohlášením, že oblast eh, služeb a bezpečnosti bude tedy také projednávána. Ano, oblast eh, bezpečnosti výrobku je mnohem lépe propracována než eh, bezpečnost poskytovaných služeb a to je tedy důvod, proč eh, tedy i všichni komisaři společně se snaží o to, abychom tedy na tom zapracovali. Asi to nebude ne, nebudu říkat, že se v tomto nebude dělat eh, vůbec nic v budoucnu ani v těch nadcházejících 16 měsících mého mandátu. Již eh, určitá oblast je regulována, například tady ta oblast ubytovací, existuje určitý prostor pro vylepšení těch eh, legislativních požadavků pro oblast bezpečnosti služeb. Také se věnujeme požární bezpečnosti a určitých um, používaných materiálů odolných proti požárům. A můžeme tu mít určité některé produkty, které budou složeny jako retardanty. Ano, obecně tedy oblast eh, bezpečnosti eh, služeb, to zase, není to nic nového. Uh, a rozhodně i nadále to bude zase jedna z těch priorit v oblasti eh, té agendy komise a, a doufejme, že i tady vyjdeme spotřebitelům stříc. Děkuji a na závěr jedna otázka od paní Rapty. Děkuji pane předsedo a, a vítejte mezi námi. Já vám přeji mnoho štěstí a mám velice jednoduchou otázku. Spotřebitelé často závisí na rozhodnutích komisařů a jedním z nich budete vy. A ta moje otázka tedy je velice jednoduchá. Jste vy ochoten čelit Eh, některým dalším kolegům, komisařům a zasadit se o větší míru ochrany spotřebitelů, jako v případech eh, těch eh, kolektivních žalob. Mike. Děkuji. Way of doing, of doing commissioner business. Děkuji. Samozřejmě je zapotřebí, abychom byli tvrdí, co se týče perspektivy spotřebitelů, očekávání spotřebitelů jejich práv a v dalších politických oblastech. To je eh, prací eh, komisaře. Takže mé první eh, kontakty a první diskuze s komisaři a místopředsedy komise mne vedou k optimismu. Je zde připravenost jednoho každého z nich, aby zájmy spotřebitele nebyly chápány jako jedna stránka zájmů, ale berou spotřebitelskou politiku a zájmy spotřebitelů jako důležitou součást svých politik a v této etapě to vidím tak, že by tu že to není proces, který by, vyžad, který by mm, poukazoval na střed zájmů v jednotlivých politikách, ale že je to spíše eh, práce vedená v duchu spolupráce v kolegiu eh, komisařů ohledně politiky spotřebitelské politiky, ale pokud to bude zapotřebí, ano, eh, Eh, budu zdůrazňovat důležitá témata. Děkuji vám, děkuji také kolegům za to, že dodrželi řečnický čas. Eh, podařilo se nám vyslechnout 29 dotaz, eh, dotazů od 29 poslanců. Nyní mne velice těší, že mohu vyzvat pana dezignovaného komisaře k, ke stručným závěrečným poznámkám a velice rád mu předám slovo na pět minut a pak můžeme uzavřít slyšení, takže předám zpět slovo panu designovanému komisaři. Intensive, valuable. Děkuji mnohokrát. Já bych vám chtěl poděkovat za velmi hodnotnou, intenzivní a inspirativní výměnu názoru. To jasně ukazuje naš, náš závazek, který je znovu posílen a který máme vůči eh, politice ochrany spotřebitele v jednotném trhu ehm, a také v dynamice jednotného trhu, která také dodává pracovní místa a růst Evropské unii. Vy jste úlohu spotřebitelů a jejich hospodářský potenciál prosazovali a prosazujete již mnoho let. Já bych nyní rád se vyrovnal vašim standardům, vaší vysoké úrovni zájmu, vašim ambicím a vašemu přínosu eh, do politiky ochrany spotřebitele. Nyní bych rád zmínil některé klíčové příležitosti, které portfolio nabízí, a to v krátkém čase. Musím si stanovit priority, museli jsme si stanovit priority a pokud budu ve funkci potvrzen, budu pracovat na to, aby se zviditelnila ochrana spotřebitelů v Evropě a také, abych maximálně tuto politiku obohatil. Zároveň bych se rád vnímal jako strážce spotřebitelské agendy a aby tato moje stráž byla úspěšná, budu k tomu potřebovat spolupráci a partnery, kteří budou na mé straně a budou se věnovat stejné práci. Připomenu své hlavní priority, pokud budu ve funkci potvrzen, především konsolidovat existující právní rámec, aspektech bezpečnosti výrobků, bezpečnosti zdravotnických prostředků, in vitro diagnostice a tak dále. Otevírá se nová oblast služeb bankovních účtů, kde je nutné zlepšit přístup a dále hájit zájmy spotřebitelů. Také bych rád konsolidoval vymáhací kapacity a praxi, eh, a to koordinovaným způsobem kdy budou spolupracovat orgány jednotlivých států s EU. Pevně doufám, že se mi podaří vyjádřit, do jaké míry budu připraven ke spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty a také e, budu sdělovat všem spotřebitelům konkrétní přínosy, které povedou k jasnějším informacím, zaměřeným informacím, které odpovídají skutečným potřebám spotřebitelů. Musíme ale reagovat také na potřeby podnikatelského sektoru průmyslu, aby i ti si uvědomovali, zájmy spotřebitele, nutnost chránit spotřebitele a připravovat právní předpisy v té oblasti, aby se také usnadnil vstup na trh od samotného počátku výrobního cyklu. Pane předsedo, vážení poslanci, Parlament sehrával důležitou úlohu v utváření spotřebitelské politiky EU. Já se proto těším na další spolupráci, budu-li ve funkci potvrzen pokud mi dáte příležitost, eh, dávám si závazek úzce spolupracovat s parlamentem, a to především v oblastech nedořešených právních předpisů, které bych rád dokončil do konci mandátu tohoto parlamentu, ale chci spolupracovat také na dalších iniciativách, eh, které mají velký význam pro spotřebitele. Na závěr bych rád zmínil osobní poznámku. Sám jsem se setkal s výhodami spotřebitelské politiky v Chorvatsku. Možná jsme národem, kde je relativně eh, slabá spotřebitelská kultura, méně nároční spotřebitele, ale viděl jsem, jak se utvářela eh, legislativa v oblasti ochrany spotřebitele u nás a já jsem se velmi těšil tomu, že se harmonizují tyto předpisy s eh, předpisy EU a nyní, když naše zem vstupuje do Evropské unie, tak rád uvidím, jak se tento sen stává realitou, kdy se Chorvatsko tedy skutečně stává nedílnou součástí Unie. Pokud budu ve funkci potvrzen, mohu vás ujistit o tom, že eh, jsem se zavázal soustředit se na konkrétní, reálné výsledky, protože právě to spotřebitelé potřebují, potřebují skutečný zájem, skutečnou ochranu a to by se mělo v jednotném trhu projevovat. Děkuji vám za konstruktivní diskusy, děkuji za vaše vystoupení k řadě aspektům i podrobným aspektům a budoucím opatřením, která se připravují, která si žádají posílení ze strany komise a služeb komise. Velice se těším na další spolupráci. Děkuji vám. Well, thank you very much, uh... Děkuji mnohokrát, pane designovaný komisaři, za účast na tomto slyšení. Já jsem to dokonce špatně spočítal. 30 poslanců se ptalo. Téměř přesně jsme dodrželi harmonogram. Děkuji mnohokrát. Oficiálně slyšení uzavřu, jenom připomenu koordinátorům, politickým frakcím a i zástupcům výboru Envy chci připomenout, že budeme eh, mít další zkůzy od 15 hodin PH, eh, v, části budovy PHP 6B054 a děkuji vám všem za účast a budu se těšit na viděnou při dalším zasedání. Děkuji ještě jednou panu Mimicovi za jeho energickou účast v tomto slyšení. Děkuji vám.